Good afternoon, ladies and gentlemen. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás v Bruselu. Máme dva dny velice nabitého programu. Bohužel náš předseda dnes nemůže předsedat schůzi výboru, takže budu předsedat já. Program byl mírně změněn oproti tomu, co bylo původně avizováno. Takže já vám představím eh, pořad jednání na dnešní a zítřejší den. Dnes poslyšení půjdeme na bod 7, což znamená debriefing po misi výboru ITRE do ENISA. a bod 6 původního programu, to znamená dohoda s Brazílií, se posouvá na zítřek na konec všech ostatních bodů. Pokud nejsou žádné další komentáře, může být pořad jednání přijat s navrženými změnami. Souhlasíte všichni? Má někdo nějaký komentář? Ne, děkuji. Takže začneme s veřejným slyšením o aktu o kybernetické bezpečnosti. Chtěl bych zde přivítat čtyři řečníky. A celé téma projednáme ve dvou blocích. První blok budou tvořit první dva řečníci. Pan Schabhizer a paní Majgre. Chtěl bych požádat všechny řečníky, aby se řídili obvyklými pravidly. To znamená nejprve poznámky nebo projev na úvod 8 minut, potom dostanou slovo jednotliví zpravodajové a stínoví zpravodajové. A ti na to budou mít dvě minuty a poté dostanou slovo všichni ostatní na jednu minutu každý. pokud jde o ten materiál, eh, o kterém chceme diskutovat, tedy akt o kybernetické bezpečnosti, komise přijala návrh nařízení o kybernetické bezpečnosti 13. září 2017. Nařízení se stává ze dvou částí. Je to rozšíření a aktualizace mandátu agentury ENISA a potom dobrovolný systém certifikace kybernetické bezpečnosti. Hlavním výborem pro tento návrh je ITRE a stále ještě probíhají diskuze o kompetencích a proto bych zde rád přivítal paní zpravodajku Angeliku Niebler. Ještě jsem ji neviděl, doufáme, doufejme, že dorazí. A potom eh, pana Jana Filipa Albrechta, který zastupuje eh, autora stanoviska za výbor IMKO. Také doufejme, že dorazí. Je tu přítomna také Evropská komise, samozřejmě konkrétně paní Despina Spanů, ředitelka pro digitální společnost, důvěru a kybernetickou bezpečnost. A právě tak je to zastoupena ENISA, konkrétně pan Purser, ředitel oddělení jádrových operací. Chtěl bych oznámit, že prezentace komise, prezentace návrhu aktu o kybernetické bezpečnosti proběhne s největší pravděpodobností 23. ledna příštího roku. Takže, jak už jsem oznámil, celé slyšení bude rozděleno do dvou částí. A po úvodních projevech budete mít všichni možnost pokládat otázky nebo pronášet komentáře. První panel se jmenuje Reforma nařízení o agentuře ENISA a já bych rád dal slovo prvnímu řečníkovi, panu Gerhardu Schabhüserovi, místo předsedovi eh, Spolkového úřadu pro informační bezpečnost. Pan Schaffheiser eh, se stal místopředsedou eh, Spolkového úřadu pro informační bezpečnost 1. ledna letošního roku. Vystudoval eh, matematiku na univerzitě v Minstru Získal doktorát z matematiky na univerzitě v Minstru a na univerzitě v Hagenu. V listopadu 1991 nastoupil do eh, BSI, Spolkového úřadu pro informační bezpečnost, takže tam pracuje už 26 let a je expertem na kryptologii, eh, implementaci informační bezpečnosti a dohled. Takže po tomto stručném úvodu máte slovo. Pane Šabhizre, máte slovo, prosím. Děkuji vám moc krát, vážený pane Kohlíčku, vážení poslanci, vážená paní Majgre, dámy a pánové. Jsem rád, že tu mohu dnes být s vámi a promluvit na vaše pozvání na téma aktu o kybernetické bezpečnosti. Nový mandát ENISA má být svázen, svázán s novým eh, certifikačním rámcem pro IT produkty a služby, který navrhuje zřídit Evropská komise. Eh, Německo eh, podporuje a provází rozšiřování ENISA už od roku 2014. BSI se toho účastní od samého počátku a ENISA těží z práce BSI a naopak. Máme dlouhodobě zájem na silné a fungující ENISE, která by podporovala a doplňovala instituce a orgány členských států, aby eh, celkově informační bezpečnost v Evropské unii byla na vysoké úrovni vzhledem k tomu, že eh, je třeba, aby byla úměrná rostoucímu nebezpečí. Ústředním posláním ENISA proto je být ústředním kompetentním partnerem v dialogu eh, jednotlivých úřadů eh, na evropské úrovni, pokud jde o záležitosti bezpečnosti informací a sítě, tedy být eh, klíčovým referenčním bodem. Pod tím si já představuji, že bude poskytovat expertizu a poradenství na různá témata týkající se NIS, podporu členských států a evropských institucí institucí při budování svých vlastních kapacit eh, v oblasti NIS eh, a právě tak u eh, vývoje a prosazování evropských politik a evropských právních aktů. Dále podporu celoevropské spolupráce všech stakeholderů v oblasti NIS, například pomocí výměny osvědčených postupů. Eh, ENISA dnes eh, vzhledem ke svému významu v oblasti kyberbezpečnosti není eh, adekvátně vybavena. Rok 2017 se vyznačoval celoevropskými, respektive celosvětovými kybernetickými incidenty, které dostaly téma kyberbezpečnosti do povědomí států, politiky a společnosti a proto má nyní vysokou politickou prioritu. A e, toto téma vzhledem k pokračující digitalizaci společnosti nás bude provázet i v budoucnu a bude čím dál důležitější. E, návrh komise na nové nařízení o ENISA Eh, vzhledem k těmto skutečnostem správně požaduje trvalý mandát pro Enizu, eh, což eh, my za Německo srdečně vítáme. Právě tak podporujeme národní kybernetické orgány ohledně značného rozšíření zdrojů pro Eniza, aby tento úřad mohl lépe plnit své úkoly. Je třeba zdůraznit zejména význam Enizy pro prosazování směrnice o NIS, která v vstoupila v platnost v roce 2016 a která hraje důležitou roli e, ve zřízeném Evropské skupině spolupráce a v, v síti e, CSIRT. Při e, evaluaci ENISY z německého pohledu dospíváme k pozitivnímu výsledku, zejména proto, že ENISA už nyní nabízí členským státům ojedinělé služby. Mohu zmínit například vypracování doporučení pro výstavbu a rozšiřování národní mezinárodních CSIRT, organizaci a koordinaci celoevropských kybernetických cvičení jako Cyber Europe, anebo e, není, e, není třeba podceňovat toto téma, není to radno, anebo e, pořádání Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. To znamená šíření informací a šíření povědomí. Na tomto zasedání se tedy jedná o aktu o kybernetické bezpečnosti, který oceňuje výkony ENISA a stvrzuje je trvalým mandátem. Nicméně ten návrh obsahuje také e, nové oblasti kompetence, e, nové úkoly pro tento úřad. E, zejména ENISA má nově mít roli v plánovaném evropském certifikačním rámci ta role, která je v aktuálním návrhu předpokládána, na dostatečně nesohledňuje dostatečný certifikační činnost členských států a úspěšnou spolupráci s průmyslem, e, která je uznávána a ceněna i mimo e, samotnou Evropu. Implementace evropského certifikačního rámce v navrhované formě by e, oslabilo e, podle našeho názoru certifikační činnost členských států, čímž by hrozilo snížení bezpečnostní úrovně. Vzhledem k pokračující digitalizaci a sílícím hrozbám by snížení bezpečnostní úrovně e, bylo naprosto kontraproduktivní. A e, o tomto téma budu za BSI hovořit později v průběhu dalšího e, zasedání. A kromě toho návrh nového mandátu předpokládá novou roli pro operativní spolupráci. Takže ENISA má hrát zásadní roli v koordinaci e, při evropských kybernetických krizích v rámci sítě CERT. K tomu ENISA eh, má mít kapacity k ex post analýzám kybernetických incidentů a má mít vlastní kapacitu analýz pro zpracování incidentů se závažnými dopady, pokud o to členský stát požádá. My, jakožto Národní eh, úřad kybernetické bezpečnosti, eh, se k tomuto požadavku budování operativních kapacit v oblasti kyberbezpečnosti skutečnosti stavíme skepticky a máme proto dobré důvody. Eh, nejprve, kybernetickou bezpečnost vnímáme jako součást národní bezpečnosti a tím pádem ji vidíme primárně jako úkol členských států. Eh, na základě eh, rozdělení kompetencí mezi EU a NATO, tedy členskými státy NATO, a na základě principu subsidiarity a proporcionality v důležité kompetence v kybernetické bezpečnosti leží na straně členských států a přenesení odpovídajících kompetencí na evropskou úroveň by mohlo vést k tomu, tomu, že národní snahy členských států o zvýšení kybernetické bezpečnosti e, nebudou moci dostatečně důsledně být plněny. Z vlastní zkušenosti víme, že v, jiných e, oblast, že v žádných jiných oblastech není tak důležitá důvěra e, k národním stakeholderům. Tady jde zejména o detailní znalost a blízkost k cílové stupině a e, je jedno, jestli jde o veřejnou zprávu, e, občany anebo e, podniky. Ukazuje se to zejména v oblasti kritických infrastruktur, kde podle principu subsidiarity spolupráce s příslušnými podniky a příslušnými dozorčími úřady probíhá v národní režii a e, ta důvěra, která rostla po mnoho let, je nyní velice vysoká. Za druhé, a to je e, argument, e, který se týká zejména evropské situace v kyberbezpečnosti, už existují na evropské úrovni aktéři, kteří jsou operativně činí. Na úrovni CSERT máme CERT EU, což je kompetentní zařízení Evropské unie a potom jsou to operativní služby evropských institucí a agentur. CERT EU je také členem sítě CSERT a těží proto to informačního toku všech členských států. CERT EU, jakožto evropský e, operativní aktér, už nyní je schopen v rámci svých vlastních kompetencí, e, to jsou tedy evropské instituce a úřady, e, obstarávat relevantní informace, například prostřednictvím podpor, podpůrné činnosti při incidentech. Pokud jde o vyhodnocení evropské, evropských bezpečnostních krizí, musíme zdůrazňovat, že, ty, to, že to jsou především národní krize s, evropskými slož, s evropskou složkou. Princip subsidiarity v krizovém managementu e, nemůže být odpojen od kyberbezpečnosti a od typických struktur. Přidaná hodnota e, evropské kybernetické bezpečnosti Eh, tak tu přinese ENISA pouze tehdy, když bude podporovat spolupráci s členskými státy a, bude, eh, a tyto členské státy budou sami rozhodovat o míře této spolupráce připsat kompetenci za kybernetické krize Evropskému úřadu zákonem by neposílilo důvěru sítí ale eh, mohlo by naopak eh, oslabit etablované národní struktury eh, krizového managementu. Fungující národní struktury a posílení kapacit všech členských státech jsou nicméně základem úspěšného celoevropského krizového managementu v oblasti IT. Zejména obecně závazná výměna operativních informací a zřízení respektive rozšiřování speciálních platform a agentur s operativními úkoly úkoly, eh, tak to je eh, úkol, který považujeme za kritický. Eh, místo toho by to Common Situational Awareness na úrovni členských států být posíleno, tedy informace k hodnocení konkrétní situace. A e, na závěr e, bych e, chtěl přeskočit k závěrům, které říkají, že je potřeba sázet na kvalitu a proveditelnost. Na ENIZu, která by efektivněji podporovala politiky a struktury členských států. To je mnohem hodnotnější než ENIZa, která by měla těžko splnitelné úkoly v operativní oblasti a tím pádem by budila falešná očekávání. Děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici, kdybyste měli nějaké otázky. Děkuji, pane Schabshuser, to bylo velice zajímavé. Ještě byste mohl hovořit eh, několik hodin na toto téma, vy jste expertem v dané oblasti, ale bohužel máme na spěch. Eh, čas nás tlačí, takže vám děkujeme. Chci dát slovo dalšímu řečníkovi, paní Merle Megre, ředitelce NAO eh, ko, kooperativního centra, eh, Center of Excellence pro kyberobranu to. A mm, Paní Merle je ředitelkou toho centra od září 2017. Předtím pracovala jako poradce, bezpečnostní poradce eh, prez, estonského prezidenta mm, v letech 2012 až 17 také byla eh, náměstkyní eh, ředitele kanceláře NATO v Kijevě a také podporovala rozšiřování vstup země do NATO na ministerstvo zahraničí. Má diplom z King's College London, Tarte univerzity univerzity Tartu, studovala také um, Centr John Hopkins a na Institutu pro politické eh, pro politická studia. O, eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, dámy a pánové, můj eh, hlas je hlas nezávislého experta. Já jsem ředitelka eh, Centra pro kybernetickou obranu NATO. To je výzkumný a školící eh, centrum v Talinu, Estonsku. Také jsem bývalou porad, bezpečnostní poradkyní mm, estonského prezidenta. V našem centru NATO máme mm, různé experty z 28 eh, zemí eh, na to. Jsou to vojenští odborníci, akademici a další. Zaměřujeme se na výzkum ehm, v oblastech eh, technologických, strategických, operačních a právních. Máme interdisciplinární přístup na mm, řešení kyberobrany. Já se budu zaměřovat na zkušenosti Eh, o tom, co považujeme za klíčové v kybernetické bezpečnosti na budování odolnosti Evropy i členských zemí. Doufám, že souhlasíte, že počet a diverzita kybernetických hrozeb neustále stoupá a za druhé EU potřebuje být odolnější těmto útokům. V rámci nového mandátu stávající role ENISA bude posílení ve spolupráci v kybernetických krizích, řízení těchto krizích a kritická ochrana infrastruktury. Tady uh, už Enisa přináší přidanou hodnotu, protože od roku 2010 je zodpovědná za panevropské eh, cvičení, které se jmenuje Cyber Europe. A nyní budu mluvit i z vlastní zkušenosti, jednak jako ředitelka svého kybernetického centra a také jako bývalá bezpečnostní porodkyně prezidenta Estonska. My věříme, že cvičení jsou nejlepším způsobem, jak cvičit znalosti, budovat kapacity. Význam těchto cvičení kyberbezpečnosti je zcela zásadní. Je důležité zdůraznit strategické rizika, která vznikají v souvislosti s mm, kybernetickou krizí e, strategická doporučení v případě podobné krize ve skutečném životě. Pod záštitou na to každý rok organizujeme nebo podporujeme organizaci e, koaličních e, cvičení a cvičení Lock Shield. Lock Shield je svět, největší eh, světové cvičení v oblasti kyberbezpečnosti, které se organizuje od roku 2010. Zaměřuje se na školení technických expertů, eh, administrátorů, eh, mediálních i právních odborníků zodpovědných za kybernetickou bezpečnost. Přinesla jasné hmatatelné výsledky. Cílem je naučit jak vojenské, tak vojáky, tak civilisty, mm, že jsou na, na sobě navzájem závislí, že musí chápat, jak fungují eh, různé systémy. Zaměřujeme se na to, jak by určitý stát měl reagovat na kybernetický útok, jak rozhodovat z, právního, z právní i diplomatické perspektivy. Cílem je vyvíjet tlak na týmy, aby e, si otestovali své znalosti v případě kybernetického útoku, který budou doufat, že nikdy nenastane. E, školící týmy e, musí být schopni o, informovat o technickém vývoji srozumitelným způsobem. Jde o psaní zpráv o tom, co se děje techničtí experti eh, mm, by toto měli být schopni posílat manažerům nebo ministrům. Opakovaně jsme byli svědkem toho, že toto je slabina v této eh, komunitě kyberbezpečnosti. Týmy musí hledat odpovědi na, na právní otázky, protože právní situace v oblasti kyberhakování a kybernetické války je eh, nejistá. Aby se kybernetická operace kvalifikovala jako ozbrojený útok, jde o e, dopady, o škálu té operace. Například vymazání websiteu e, nějaké firmy asi není válečný akt, ale e, ohrožení e, raket na, na raketové základně by tím mohlo být. Ehm, Týmy musí být schopni vysvětlovat své kroky, prezentovat svá stanoviska přesně. Jaká je tedy hodnota těchto cvičení? Um, um, obsáhlé cvičení Lock Shields nebo Cyber Koalice přinášejí příležitost pro naše národní týmy aby eh, byli připraveni na rychle se měnící situaci kybernetických konfliktů, což je jejich každodenní práce jako tým. Eh, co je receptem na úspěch? Především je klíčem podívat se na širší, jak se, eh, na širší na situaci šířeji. Je důležité obranou strategii čase přizpůsobovat – například eh, růz, eh, různé role, eh, které se hrávají v rámci Lock Shield, mohou předejít budoucímu útoku. Na, hostitelská země našeho Estonsko má velké zkušenosti v této oblasti. Země utrpěla, utrpěla řadou kybernetických útoků od roku 2007, což vyvolalo veřejnou diskusi o možném dopadu kybernetických útoků na národní bezpečnost. Ehm, to ponaučení bylo eh, takové, že kybernetická bezpečnost musí být eh, výsledkem spolupráce různých orgánů, vojenských i civilních, státních, států i jednotlivců. Eh, národní stát je zodpovědný za hledání řešení, ale jak EU, tak i na to musí sehrávat svoji roli a poskytovat mu podporu. Události roku 2007 byly vyřešeny spoluprací. Kolektivní mozek, který se skládal z expertů ze soukromého veřejného sektoru, působil, spolupracoval. Věříme, že cvičení Eh, jsou o tom, aby se členské státy sešly a navzájem se předávaly zkušenosti. Panevropské cvičení v oblasti eh, kybernetické bezpečnosti není nemožné, ale je to nutnost na eh, posilování odolnosti členských států. Děkuji. Děkuji. Podle našich pravidel chci všem eh, frakcím, stínovým zpravodajům dát možnost vzít si slovo na dvě minuty a pak další zájemci budou mít slovo na jednu minutu, potom experti budou reagovat na položené otázky. A každý dostane pět minut. Pan Ferser za ENISA, vedoucí operací Evropská komise, Jasmanu tři minuty. Takže to je tedy časový program. A začneme. Paní Angelika Niebler za EPP. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji obou expertům mm, za to, že jste mezi nás přišli, abyste se podělili o své zkušenosti. Já budu stručný. No, vy už jste toto to téma široce uvedl. Myslím, že bezpečnost musí hrát větší v e, Evropě. Pro mě jako poslankyni je velká otázka, jak zajistit, aby internet, všechny ty služby a produkty přes e, síť, síťové struktury, jak tedy zajistíme bezpečnost pro naše občany, podniky, průmysl, administrativu i demokratické struktury v Evropě. A já věřím, že ten návrh, který je tady na stole, je kvalitní a eh, mm, souhlasím s tím, že Enisa by měla být finančně i personálně posílena. Myslím, že je dobré, že má cílený mandát a Enisa, stejně jako ostatní agentury, eh, má stálý, dostala teda stál, dostane stálý status. Co týče certifikace, k tomu se dostaneme v druhé části slyšení. Je to zajímavý návrh. Nemám ještě jasný závěr, co se týče aktivit členských států na evropské úrovni, ale já chci využít této příležitosti, abych vám e, položila otázku z jednoduché úvahy. Vy jste Pane Schabhüse mm, popisoval, co se děje v Německu, eh, eh, jaké má mm, podmínky, to stílím, ale 27 dalších evropských zemích, já nevím, jaká tam je situace, tak bych se chtěla zeptat, nemyslíte si, že mm, eh, mm ta bezpečnostní úroveň v jiných evropských zemích ehm, není dostatečně adekvátně vyvinutá. Když eh, jsme v propojeném světě, tak k eh, čemu nám je, že mm, třeba v Německu máme rozvinutý systém a Mm, nemů, potřebujeme silnější struktury v celé Evropě, více než jenom koordinaci. V tom smyslu, jak je to navrhnuto, tedy když někdo chce využívat vnitřní trh a potřebujeme garanci bezpečnosti, tak potřebujeme silnější spolupráci na evropské úrovni u té certifikace a tím také skončím. Myslím, že je důležité si uvědomit, že kybernetická bezpečnost je velkou konkurenční výhodou pro nás. A to jsou, myslím, eh, celoevropské přístupy. Děkuji, paní Nejbler. Eh, Petr. A za SND stěnový zpravodaj pan Petr Krumbačev. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Velice pozorně jsem naslouchal tomu, co pan Šabhizer řekl, zejména na závěr. Eh, zmínil, že možná bychom neměli vkládat přílišné naděje do agentury pro evropskou kybernetickou bezpečnost. To je zajímavé, abychom měli silnou um, agenturu pro kybernetickou bezpečnost, měli bychom překonat ty uh, národní postoje a i těch národních služeb, orgánů, které vystupují na národní úrovni, Myslíte si, že národní orgány a příslušné oddělení by měly zachovat své pravomoci, anebo by měly být tyto přeneseny právě do Evropské agentury? Abychom měli efektivní agenturu, tak ta by měla mít opravdu jasné pravomoci a ne být jenom něčím vytvořeným ze strany institucí, aby to bylo zodpovědné za kybernetickou bezpečnost ale eh, být čistě jenom taková informativní agentura, kde se tedy budou vyměňovat informace a nebude mít žádné reálné pravomoci pro konání. A pak k tomu, co řekla eh, paní Majgre, já vám eh, děkuji za to, že jste představila to, co dělá NATO. To je opravdu velice dobré, když hovoříte o konkrétních aktivitách. A mám otázku na koordinaci mezi jednotlivými institucemi. Myslíte si, že vaše oddělení je v podstatě takovým centrem a může toto vaše centrum spolupracovat s Enisou, protože ono ještě třeba udělat mnohé právě v oblasti výměny informací, uh, je třeba na tom zapracovat e, společně. Jsou tu právě takové ty národní postoje, ty náhledy jednotlivých institucí, každý na to nahlíží jinak a pak to e, často vede k takovému druhu komunikací, která nemá ten, tu úroveň, kterou bychom si přáli. My si přejeme opravdu společné akce do budoucna. Děkuji vám. A třetím řečníkem zástupce skupiny EKR, pan Tušenovský. Děkuji za slovo. Eh, já se také připojuji ke kolegům, že velmi hodnotím toto slyšení eh, k, k cyber security, protože tak, jak se rozšiřují informační systémy, tak se stejně tak rozšiřuje dopad eh, anebo šířka krizové infrastruktury, která je závislá na informačních systémech a celý tento komplex jen eh, vyzývá k tomu, aby, eh, aby byl nějakým způsobem napaden, anebo na druhé straně, aby spolehlivost informačních systémů eh, v těchto organizacích byla maximální. Já bych měl dva dotazy a možná na pana Schabhausera. Ten první je, že si myslím také, že ENISA by měla být posílená, ale měla by sehrávat tu maximální roli eh, velmi schopného na vysoké úrovni fungujícího koordinátora, eh, protože si nedodu představit, že bychom postavili na evropské úrovni jeden velký dům naplněný specialisty, který by všechno, všechno byl schopen pokrýt myslím si, že by velmi rychle prohrával, protože takovéto domy se sami bortí i vlastní, eh, vlastní zábavou. Ale co je důležité, je maximálně využít nejen těch národních, eh, národních hráčů, profesních, že to rozšiřuje tu síť specialistů, stejně tak jako i soukromých služeb, protože toto je obrovský apel. Tak jestli takovýto model, jestli jsem ho dobře pochopil, jak jak by mohl fungovat a jaká je míra tedy spolupráce mezi eh, jednotlivými členskými státy, protože eh, často tyto služby se nechtějí moc, eh, nechtějí moc sdílet své informace. A druhá je, jak z jeho pohledu, a to si myslím, že je velkou úlohou Enisy, funguje ta spolupráce napříč zase orgá, orgány, které Evropská unie již má. A to, jak je vědecký, GRC, GSA jako kosmický, kosmická agentura, případně Europol, kteří mají také mnoho těchto věcí ve své zprávě, čili tyto dva dotazy. Děkuji. Well, instead of, uh... A na místo pana Teličky s velkým potěšením tu máme Kaju Kalas takže eh, esteticky a informačně je to mnohem lepší zastoupení. Děkuji za pěkný úvod. A já jsem velice pozorně naslouchala těm prezentacím a oběma řečníkům za ně děkuji. A z toho, co řekl pan Šabhuzer, jsem si vzala to, že členské státy by měly mít pravomoci protože IT systémy jsou řízeny členskými státy a tak by to mělo zůstat. Zatímco paní Majgre hovořila o tom, že je třeba nahlížet na, tu, na ten obsáhlejší obrázek a, a řešit společně určité problémy. A mám tedy otázku, pokud Tedy tu máme agenturu a nepřejeme si, aby tedy ty eh, kroky byly prováděny na roli agentury, tak jak tu vidíte tedy ten větší obrázek, když by pak členské státy pracovaly za sebe. Pak tu zaznělo také to, že členské státy si nepřejí sdílet informace, ale zároveň je možné to také eh, provádět eh, jednoduše, někdy ti špatní poskytují informace, ti dobří ne a pokud dojde k útokům eh, kybernetickým, tak eh, někdo by mohl zabránit právě takovýmto útokům, pokud by se dozvěděli, že k něčemu podobnému došlo v jiné zemi nebo u jiné společnosti, která třeba působí v dané zemi. Takže má otázka je následující. Pokud budeme proti tomu přístupu na evropské úrovni pro agenturu, tak tedy jak zajistíme tu spolupráci mezi členskými státy ve prospěch tedy těch nejlepších výsledků? Děkuji. A za zelené? A za zelené tu nemáme žádného zástupce. E-N. F. Kristole Bachelier. Le Chevalier, pardon. Le Chevalier. <laughs> Non, non, je n'ai pas de, je n'ai pas de questions, j'observe, j'écoute un petit peu Il n'y a personne. vos avis. Já nemám otázku, já jenom poslouchám vaše názory. Uh, so we shall... Děkuji. Takže nyní uh, můžeme zahájit druhé kolo dotazů za SND Eva Kajli. Děkuji za to, že jste hovořili konkrétně o novém mandátu. My jsme přesvědčeni, že první a zásadní krok je vyřešit tedy um, ty kybernetické útoky a kolektivní přístup. V druhé řadě pak otázka certifikace a zejména, abychom navýšili tu důvěru právě v příslušné produkty a služby. Mám k tomu dvě otázky. Můžete za prvé objasnit více to, že v případě, že dojde k významnému kybernetickému útoku na evropské úrovni, jak k tomu tedy může dojít a co může Enisa dělat to z toho, co je zapotřebí, aby měla tu operační roli bez nějakých interferencí ze strany členských států? Tedy nejen to, jak koordinovat, ale aby měla opravdu tu eh, operativní roli, tedy něco konkrétnějšího. A ještě bych chtěla vědět, jak můžeme více podpořit eh, nějaké ty eh, výuky o těch digitálních schopnostech. Mohlo by to být zavedeno již do škol, aby se rozvíjely ty informace o možných eh, ataci, o útocích tedy je to šíření znalostí nejenom o otázce tedy ochrany soukromí, na to je napojena i oblast umělé inteligence, robotiky. Může se eh, v tomto ohledu rozšířit role Enisy? Tady, myslím, leží velké výzvy a já si nemyslím, že by to nemělo zůstat jenom v rukou členských států, protože tyto výzvy jsou univerzální, internet nemá hranice, měla by na to existovat nějaká univerzální reakce a mělo by tady být asi opravdu, být ta opravdová spolupráce mezi různými agenturami a aktéry. Děkuji. A nyní má slovo paní Moody. Ne, nepřejete si mluvit? Pan Zorinu ne? Dobrá, takže jak se zdá, všechny otázky již zazněly a nyní nadešel čas, aby pan Šabhuzer a paní Maigre zareagovali na ty položené otázky. Já bych k tomu ještě doplnil to, že je to taková velice delikátní situace, a to nejen v, tomto, v této konkrétní oblasti, ale i v oblasti elektřiny a dalších služeb, protože to je v podstatě eh, určitý druh služeb, jako ochrana údajů. Tedy to, že zodpovědnost členského státu je zásadní pro naše občany. Nicméně, jak právě koordinovat například prostřednictvím ENISY tyto eh, aktivity, uh, a to si myslím, že je poměrně schůdné jak si školit ty schopnosti v členských státech proti eh, takovým útokům. Například NATO si vyškoluje experty, vy jste to zmínila, a já si myslím, že eh, to je jedna strana věci, tedy vojsko, ale pak eh, tedy eh, vlastně populace nahrýží tak nějak obecněji na tu oblast ochrany údajů. Eh, opačně od těch oblastí, jako je doprava a dodávka ener- elektrické energie. Takže prosím, máte slovo. Ich versuche sehr kurz die Fragen zu beantworten. Tak já se pokusím velice stručně odpovědět na otázky. Ta první otázka nebo ten výrok. E, jak my v BSI podporujeme přebudování ENIZY na trvalý mandát a e, rozšíření zdrojů, e, tak jaké je to hodnocení situace, jak je to jinde v Evropě? tak eh, já jsem toho názoru, eh, že je v mnoha členských státech potřeba dalšího vývoje a jsem ale toho názoru, že by to měly být úkoly eh, opravdu orientované na členský stát a že ENISA by měla mít mandát zejména na budování kapacity v členských státech ve smyslu konzultací a tak dále. To si myslím, že je nejdůležitější a pak u další otázky se dostanu ke zdůvodnění. k otázce eh, silného egoismu členských států. Eh, k té eh, bych rád řekl, že já Enisu nevidím jako nějakého konkurenta. Já ho vidím jako doplněk struktury. Proto například v Německu hraje silnou roli. V členských státech probíhají e, obvykle procesy reakcí. E, například e, elektrárny jsou pod dozorem příslušných grémií a kybernetický útok je okamžitě komunikován národnímu dozorčímu orgánu, takže tady je silná role členského státu nutná pro zvládnutí krize. Pokud jde o koordinaci na mezinárodní úrovni, tady je třeba ještě něco učinit Nicméně způsoby zvládání krize eh, bez nějakého eh, zvláštního způsobu eh, pro kybernetické krize, tak to si myslíme, že není správné. On, není to nějaký zvláštní svět. Je to, máme jenom jeden svět a ten je čím dál digitálnější, takže je třeba mít jedinou jednotnou proceduru pro všechny krize. Jakou roli by ENISA měla mít? Podle mého názoru je nesmírně důležitá role poskytovatele informací. Pak tu máme to téma budování kapacit, capacity building, a e, potom ta cvičení, tady sdílím názor kolegyně Majgre, že e, cvičení je jednou z hlavních výzev a hlavní předpoklad pro úspěch e, při zvládání krizí, protože pouze tak odhalíte slabé body struktury. Potom otázka spolupráce mezi jednotlivými evropskými agenturami byl explicitně zmíněn Europol, e, tak e, pokud jde o kybernetickou kriminalitu, e, tak ta je řízena přes Europol v rámci národních trestních procesů. Tady nevidím žádnou komunikační cestu pro e, národní orgány, nejprve do Enizy a potom do Europolu. Samozřejmě vidím tady nutnost e, Europolu e, ve smyslu skladování informací, které předává dále komunitě CSERT a potažmo také Enize samozřejmě. A celkově vzato, Eh, já eh, už 26 let eh, se věnuji kybernetické bezpečnosti a z mého pohledu je důležitá ta, ta směrnice NIS z minulého roku a to, aby byla konsekventně implementována v oblastech budování kapacit a podobných. Vidím tady eh, zakotvení procesu reakce na krizi do klasického disaster eh, recovery a do struktury boje proti krizím které v Evropě potřebují silnou koordinaci a tady může ENISA hrát významnou roli. Eh, pokud jde o certifikaci, tak jsem také toho názoru, že Potřebujeme evropský certifikační rámec a důležitý výrok ale zní, že stávající struktury eh, musí být dále vyvíjeny a neměly by být nějak narušovány nebo omezovány. Myslím, že jsem eh, ještě neodpověděl na jednu otázku a sice eh, zda ENISA má být činná v průřezových tématech, jako je robotika, algoritmy a podobně tak eh, zatím eh, ještě nevím, eh, zvažujeme, jak to na evropské nebo národní úrovni pojednat, protože myslím si, myslím si, že je to spíše evropská téma, protože algoritmy se týkají nás všech. Děkuji moc krát, dodržel jste pět minut, to je fantastické. A nyní má slovo paní Majger, prosím. Děkuji vám. Zazněla tu otázku o těch kritických infrastrukturách. Tyto hrají zásadní roli i v co se týče stability hospodářství a bezpečnosti našich národů. To eh, samozřejmě tak to vnímá jak NATO, tak občanská eh, společnost. A národní infrastruktury jsou tady jasným možným cílem kybernetických útoků. Co nás tady znepokuje? Rozvodné sítě, eh, distribuce vody, navigační systémy, telekomunikační systémy, nemocnice, banky, finanční trhy. Všechny tyto systémy jsou zranitelné vůči útokům. A ano, bylo by dobré tady mít eh, tedy jasnou línii mezi tou eh, národní eh, infrastrukturou a tou dimenzí vojenskou. My z toho důvodu potřebujeme opravdovou spolupráci mezi tím civilním světem a vojenskou oblastí. A tedy ta otázka na to nahlížet, na ten větší obrázek, a jak je to tedy s tou zodpovědností na národní úrovni a uznávat právě tu možnost nahlížet více ze široka. Ono je to oboje důležité a myslím si, že prostřednictvím takových praktických e, cvičení se to může provádět. Ono e, toto je možné někým e, zorganizovat a vlastně tímto vlastně si mohou takto předat informace o různých národních příkaze, eh, příkladech, aktivně se mohou zúčastňovat těchto výměn, berou si sebou právě ta ponaučení, možné zprávy, identifikují ty možné oblasti určité důležité body a pak je mohou provádět na národní úrovni. A je tedy zřejmé, že se mohou tady vlastně využívat scénáře z reálného života. Takže to nejsou jenom nějaké simulace. Organizátoři těchto cvičení používají stejné operační systémy, které vlastně eh, jak si fungují v tom reálném životě. To znamená, vlastně se tu testují ty reálné schopnosti v, v reálném prostředí. A ještě na závěr bych chtěla říct si dvě věci. Neexistuje nějaké kouzelné řešení, ale je tu jasná potřeba zmapovat a porovnávat, jak eh, ty mechanismy eh, managementu té kybernetické bezpečnosti, jak na úrovni NATO, tak na úrovni evropské a národní. To eh, samozřejmě vylepší to šíření informací, to povědomí po celé Evropě. My tady nezačínáme úplně od nuly, protože samozřejmě už mnoho se dělá. A měli bychom tedy zakládat tady to naše mapování eh, z těch zkušeností, ehm, z těch cvičení, které jsem již popisovala, probíhají různé i propojené mezi EU a NATO, e například EU Cybrid, nebo eh, spolupráce eh, rozšířená eh, na základě setkání ministrů obrany, pak také cvičení pro management na úrovni NATO, které se soustředilo konkrétně na kybernetické útoky a stejně tak Cyber Europe, to co dva roky zase organizuje ENISA. Je třeba tedy zmapovat tu úroveň spolupráce, o příslušných potřebách, založit to tedy na těch možných ponaučeních z těchto cvičení, aby se právě zlepšila ta spolupráce mezi EU a NATEM. A za druhé zapotřebí identifikovat i požadavky na ta školení a na ta cvičení ve věci kybernetické bezpečnosti. Od 1. ledna 2018 naše středisko bude mít také tu roli vzdělávací a školící na úrovni NATO a právě tam budeme identifikovat a analyzovat ta eh, slabá místa, ty reálné potřeby a budeme sdílet um, ty nejlepší postupy právě s vámi, s evropskými agenturami. Děkuji. Já vám děkuji. A myslím si, že jediná otázka, která zůstala nezodpovědná, to je tedy ta bližší spolupráce mezi různými agenturami Evropské unie a na tu by možná mohl zareagovat Steve Purser, který je eh, vedoucím oddělení pro spolupráci. Takže prosím, máte slovo. Eh, dobré odpoledne a děkuji vám za pozvání. Eh, jen něco na úvod. Eh, my za komisi samozřejmě vítáme tento balíček a navíc přichází ve správnou dobu, tedy je velice zapotřebí a my souhlasíme s těmi různými aspekty a e, souhlasíme s tím, že je třeba činit ambiciozní kroky vpřed. Vítáme tedy ten balíček i mandát a nezbytnost tedy příslušných zdrojů. To je důležité pro nás, abychom zajistili tedy e, stabilitu, kapitalizace tady ta je důležitá samozřejmě, abychom mohli řádně pracovat a provádět nové testy. A zásadní je tedy kvalitní spolupráce, ale chci předeslat, že spolupráce již probíhá. Máme i eh, ICST eh, tříbodový program, setkáváme se několikrát ročně a velice dynamicky si sdílíme poznatky. Pak máme také společné setkání IC3 ENISA, Europol, eh, tam přizýváme další aktéry a vyměňujeme si právě informace mezi agenturami a společenstvím CES. Takže sdílení informací, spolupráce, to je pro nás naprosto zásadní a já eh, naprosto vítám tu potřebu cvičení, zakládat to na poznacích, které z nich vyplývá. To vylepší nejen naši operativní schopnost, ale tak nějak to načrtne i ty eh, nové kroky pro další budoucí politiky. A ještě jednu věc, která je velice důležitá. ENISA vždycky byla a bude agenturou, která se je o spolupráci. Všechno, co uděláme, my jsme takovými mediátory i katalyzátory, všechno činíme ruku v ruce, všechno prostě, co je možné, co můžeme provádět, je proveditelné ve smyslu komunity a bereme to velice vážně. A to vede k dvěma věcem ten eh, vlastně přístup, eh, eh, kde se dobře spolupracuje. Máme 50 pracovníků a pak vlastně, když vyjdete ven, tak sdílíte ty zkušenosti a tím sdílením právě můžete něco měnit. A to je důležité, když činíme ty věci ruku v ruce s dalšími aktéry na úrovni EU, tak prostě se ty informace šíří. My tedy za toto děkujeme, je to výborný model do budoucna. Rozhodně nehodláme nic měnit a těšíme se ještě na mnohem větší míru spolupráce. Děkuji vám. Já vám děkuji a ještě jedna malá otázečka zůstala nezodpovědná, nezodpovězená a to je tedy ta spolupráce mezi 28 členskými státy a já doufám, že paní Despina Spanou, která je ředitelkou pro digitální společnost, důvěru a kyberbezpečnost na to zareaguje. Děkuji, děkuji za pozvání Evropské komise na toto zajímavou schůzku. Ehm, naši pomocí, naší roli je pomáhat zákonodárci. Já e, přejdu přímo k tomu, co bylo řečeno, k těm položeným otázkám. Navrhovaný mandát je založen na jednoduchých základech. Jednak e, práce, kterou ENISA již odvádí, budování kapacit, výměna nejlepší praxe, stílení nejlepší praxe, o tom mluvili někteří členové a řečníci. Pak e, staví na směrnici o mm, sítích informačních systémech a to je velmi důležité, když řešíme otázku mezi eh, rozdílem mezi členskými státy a agenturou, protože ENSA poprvé vytvořila síť eh, krizových týmů, takzvaná síť SISET, kdy ENISA již byla identifikována ve směrnici eh, jako sekretariát této sítě, takže již dostala podle minulé legislativy ehm, vlastně posílenou ehm, evropskou reakci a odolnost Eh, a to zajišťovat sekretariát a pomáhat této síti. Takže již teď je eh, takovým koordinátorem sdílení informací mezi členskými státy. Co ten návrh dělá? Dvě věci. Jednak definovat eh, podrobně úkoly agentury, protože to je malá agentura, má specifickou roli, a mm, k tomu přidat k té operační spolupráci sítě CISES, e, umožnit agentuře zlepšovat kapacity členských zemí, jak reagovat a detektovat incidenty, poskytnout na jejich žádost, to je třeba zdůraznit, technickou pomoc v případě incidentu. Takže to ne, nahrazuje ty krizové týmy členských zemí, ale musí mít znalosti, aby pomáhali e, členským státům, pokud požádají o pomoc v případě velkého incidentu, který má závažný dopad a analýza zranitelných e, bodů v případě incidentů. Využívání tedy všech těchto kapacit k dalšímu informování Evropy, evropských členských zemí, jak řešit otázky kybernetické bezpečnosti. Není to tedy žádný návrh, který vyžaduje nahrazení mandátu národních agentur pro kybernetickou bezpečnost. Naopak má přispívat a doplňovat, eh, pokud to bude nutné, a také fungovat jako takový hub budování kapacit eh, členských zemí. Co se týče certifikace, důvod, proč eh, jsme navrhli ENISu v tomto řízení je to, že toto je typický úkol nezávislé evropské agentury. V této mm, legislativě je to nezávislá agentura, která má příslušné zkušenosti. ENISA již pracuje na certifikaci, cloudech, to je, je považována za mm, špičkovou, takže již Um, navazuje na zkušenosti, které má, ale nepřebírá roli členských států. ENISA má posuzovat navrhované evropské programy, které navrhuje buď komise nebo členské státy. Členské státy musí být konsultovány, členské státy eh, hlasují pro schvalování evropských certifikačních systémů. Co se týče spolupráce, tak v tomto návrhu definujeme strukturovanou spolupráci, kterou musí mít ENISA s ostatními agenturami, aby nedocházelo k, k duplicitám. A my mm, máme doporučení členských zemů v případě velkých incidentů. Definujeme přesně roli každé agentury, aby systém fungoval efektivně. Tento Blue Trim se bude testovat během cvičení v roce 2018. To bude mm, takový input ENISY a v tom návrhu jsme navrhli místo toho, aby to bylo cvičení jednou za dva roky, aby to bylo každý rok. Omlouvám se, jsem přetáhla řečnickou dobu. Chtěla jsem odpovědět na všechny otázky. Děkuji vám. Myslím, že jsme tím vlastně přešla k eh, části dvě ve vaší odpovědi, což je dobrým krokem vpřed. Budeme tedy pokračovat. Chci eh, představit mm, certifikační systém pro kyberbezpečnost, což je druhá část naší, eh, našeho semináře. První řečník je pan Gabriel Fajoli, předseda KLUSY, to je Italská, asociace, Italské združení pro počítačovou bezpečnost, je předsedou združení eh, KLUSY, Italské združení pro počítačovou bezpečnost, také vědeckým ředitelem um, Security and Privacy Information na uh, škole managementu Politecnico v Miláně, uh, ředitel Partners for Innovation, uh, Eh, SRL, což je ceřiná společnost Digital 360, která je kotována na mm, trhu AIM Borza Italiana, kde je partnerem a administrátorem. Také je expertem mimo jiné na e, právní aspekty počítačové bezpečnosti, takže ehm, certifikační systém pro kybernetickou bezpečnost. Máte co minut na prezentaci svých návrhů. Děkuji. Já jsem Gabriel Fajoy. jsem tady předseda, jako předseda Klusit. Klusit je nejdůležitější italskou asociací, jejíž cílem je zajišťovat kybernetickou bezpečnost veřejných a um, organizací šíříme eh, příležit, informace o příležitostech, které mají digitální technologie pro občany. Než to budu podrobně analyzovat, eh, nová, nová regulace, tak chci říci, že certifikační program pomůže inovacím a konkurenceschopnosti. Eh, hodnota tohoto programu má, je založena na dvou podmínkách – Dodavatele zboží a služeb musí být schopni tento systém eh, přijmout a musí eh, eh, být jasné přínosy tohoto systému. Tento systém má cíl, který je dosažitelný zvýšení bezpečnosti, kyberbezpečnosti. Dobrá praxe i legislativa stanovuje cíle na základě omezení rizika. Kybernetická bezpečnost je jedním z faktorů Eh, které, mm, které je důležité pro zajištění produktů a služeb. Evropské trhy by měly eh, věnovat větší pozornost těmto aspektům a eh, tím ty, tyto služby zvýší svoji atraktivitu. For companies and for the citizens need to be addressed. Toto je eh, třeba řešit na evropské a eh, globální úrovni. Certifikační program, který se zabývá těmito riziky, by mohl pomoci. Je třeba mm, mm zajistit nové technologie. Vyžaduje to velké eh, investice do výzkumu a inovací. Tento návrh nařízení stanoví celé řady prvků, které mají zabránit fragmentaci certifikačního systému v EU Mm, zavádí eh, rám, rámec pro certifikační systémy. Můžeme říci, že tento rámec by měl být definovan. Víme, že certifikace je eh, formální hodnocení produktů, služeb a procesů nezávislými eh, subjekty podle stanovených kritérií a proto je to klíčové v oblasti počítačové bezpečnosti. V tuto chvíli Evropská pozice k certifikaci produktů a služeb ICT je fragmentovaná. Je tam neustálý nárůst nákladů, administrativní zátěž pro společnosti v různých členských zemích. Hlavním cílem tohoto návrhu je přinést přínosy pro e, podniky a občany. Podle nás je důležité přijmout jiný přístup na základě omezování rizika v souladu s technickými start standardy, například ISO 27001. Když se z, eh, podíváme například na konektory v mm, boileru nebo v nemocnici, tak mm, to, jsou, to je něco úplně jiného. Takže je důležité Eh, si uvědomit, že je, nejde jenom o bezpečnostní opatření. Implementace těchto přízkumů by znamenalo změnu formulace tohoto návrhu, znamenalo by to také mm, povinnost ENISA spolupracovat s uživateli IBAN, EBINEV, bankovním sektorem a najít skupinu mm, profilů, které by eh, omezovaly riziko pro různé kategorie uživatelů. Je, eh, um, důležité, eh, aby toto bylo založeno na stávajících standardech. Tyto eh, ochranné protokoly by bylo možné eh, zajistit podle jednotlivých uživatelů. Článek 45, bezpečnostní cíle evropského systému. Myslíme si, že tento systém není vyčerpávající a obsahuje určitou rigiditu je, e, když se podíváme na článek 46, tak e, myslíme, že je velmi náročné zajistit certifikační program nejenom pro produkty, ale i služby. Není to uh, generické, ale týká se to specifických rizikových profilů. Tyto úrovně by měly uh, být připojeny s, mm, s, s reziduálním rizikem, aby byla minimalizována osobní interpretace. Článek 47. Tady je celá řada otázek týkající se jednotlivých prvků, které musí být obsaženy v certifikačním programu. Uh, Například eh, bod A by neměl být omezen jenom na produkty, ale také na služby. Dále eh, mm, by tam bylo možné eh, zahrnout další procesy, které. Co se týče mm, certifikace, mm, nařízení 20, 20 není zastoupeno. Chci analyzovat eh, sankce podle článku 54. Jak víte, evropské členské státy mají ustanovení mm, sankcích, protože to je dobrovolný program, není jasné, kdo by měl být pokutovan. Podle nás by to mělo být pro certifikační subjekty, pokud certifikují produkt nebo služby, která nesplňuje odpovídající kritéria. Eh, pak by ENISA měl provádět audity produktů a služeb, zda splňují požadavky s účastí subjektů, pro které bezpečnostní eh, profily byly vypracovány na, na kontrolu eh, kvality výsledku. Další téma, e, otázka týkající se vztahu mezi tímto návrhem a existujícími subjekty, například Článek 44 se Eh, dává Anise funkce, které již mají evropské eh, orgány. Eh, nemělo by docházet k duplicitním úkolům různých orgánů. Dále by bylo je třeba modifikovat článek 40 sum s odkazem na ISO 1765, pokud by měly být integrovány různé programy. Článek 49. Národní certifikační e, systémy a certifikáty e, v konfliktu se stávajícími e, certifikačními organizacemi a vedlo by to k přetížení národních validačních orgánů. Ehm, článek 50 ehm, stanoví i jmenování národního certifikačního orgánu funkci by měly dělat stávající orgány, což by zajistilo snížení nákladů větší efektivitu. Jinak eh, eh, by hrozily určitá rizika. Obsah tohoto mm, nařízení je třeba pochválit, ale mm, je nutné provést nějaké změny tohoto textu. Konkrétně, co se týče různého přístupu na základě omezování rizika spíše než uh, Eh, specifických eh, opatření a eh, definování certifikačních programů a bezpečnostních profilů. ENISA by mohla dělat audity certifikovaných produktů a služeb. Je důležité, aby se toho účastnili subjekty, pro které jsou vypracovány příslušné autorizační profily. Děkuji vám za pozornost. Because of you hit in eight minutes tak to bylo úžasné, protože v osmi minutách jste stihl projít všech 50 odstavců, to je úžasné. A slovo má pan Ilias Chancos, ředitel eh, Symantec pro Evropu, Střední východ a Afriku. A chtěl bych tímto představit pana eh, Chancose je tedy o ředitele Symanteku pro eh, program vládních záležitostí Evropy, Středního východu a Afriky a právě tak Azie, Pacifiku a Japonska. Je také globálním poradcem pro kritickou infrastrukturu a ochranu osobních údajů. Pan eh, Chanzos vystudoval práva na Aristotelově univerzitě, Erasmus na univerzitě v Limburgu, eh, magisterský titul z počítačového a komunikačního práva z Queen Mary College na univerzitě v Londýně a má magisterský titul z obchodní administrativy z obchodní univerzity Solvay. Dokončil také vzdělání na JFK School of Government v Harvardu a byl jmenován členem stále skupiny stakeholderů v, ENISA a je členem EC3 v Europolu. Tak není příliš lehké skloubit tolik oborů. Tak já doufám, že se vám podaří dokončit projev v osmi minutách. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit, vážení poslanci, vážení kolegové z panelu, vážení zástupci Evropské komise, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat organizátorům za tuto příležitost. Hodně lidí tu hovořilo o spolupráci a jak zmínil pan předseda, já jsem skutečně v konzultační radě, eh, v poradní radě eh, ENISY a mohu říci, jak probíhá spolupráce s průmyslem. Právě tak eh, jsem v poradní skupině pro kyberzločinnost a právě tak se účastním partnerství s NATO, takže pokud se chcete pouštět do praktické diskuze o operacích a o fungování spolupráce s průmyslem, tak já se do ní pustím velice rád. Nicméně mám hovořit o certifikačním rámci. Takže pár slov o Symantec, protože v v tomto kontextu budu hovořit. Jsme softwarová firma, ale e, soustředíme se e, na služby klientům e, a aktivně se účastníme výzkumu a také partnerství veřejného a soukromého sektoru. Koho chráníme? Zabýváme se kyberbezpečností, takže zejména se zabýváme chráněním vlády, kritických infrastruktur, velkých podniků, malých a středních podniků i spotřebitelů patrně znáte eh, spotřebitelské produkty jako Norton Internet Security, eh, které existují už přes 30 let, eh, takže Symantec je firma orientovaná především na spotřebitele a rozrostla se do té pozice, kterou má trhu nyní. Pár slov k tomu, jak pracujeme. Samozřejmě už spolupracujeme s řadou evropských institucí i s členskými státy a to jak ve vztahu zákazník-poskytovatel, tak ve vztahu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Já se soustředím na certifikaci zejména v oblasti IoT, internetu věcí. Právě proto, že celý koncept kybernetických certifikátů, eh, který byl předložen komisí, se zaměřuje na význam eh, internetu věcí. Jsou internety věcí prvotním cílem hackerů, jsou to různé spotřebitelské technologie, které se dostávají na trh a je internet věcí častějším cílem zločinců, tak krátká odpověď zní bez pochyby ano. Čím dál více technologií IoT se stalo cílem útoku a mnohem více se bude stávat cíly útoku Eh, protože eh, budou čím dál eh, všudy přítomnější v naší společnosti. A naše nástroje, kterými vyměňujeme informace, cenné informace, jsou čím dál častější. A nezapomínejme, že informace se rovnají moci. Tady máme určité statistiky, které to ukazují. Před několika lety jsme e, nasadili e, verzi operačního systému a od té chvíle, kdy se dostala online, se stala terčem útoku za čtyři minuty. Náš poslední test je z roku 2016, kdy jsme nasadili e, nechráněné přístroje IoT a stali se terčem útoku za dvě minuty. Když se podíváme na globální distribuci bezpečnostních incidentů u IoT, zjistíte, že detekujeme útoky

především v regionech, jako je Čína, eh, USA, ale když si sečtete členské státy Evropské unie, tak se dostanete zhruba na 12%, což je třetí největší region co do počtu eh, kybernetických útoků na IoT. A eh, na tom diagramu vidíte ten trend, který jde neustále mírně nahoru. Takže podle mého názoru je třeba říci, že kybernetická bezpečnost bude u IoT problémem, který jen tak nezmizí. Velice důležité je uvědomit si, že když hovoříme o bezpečnosti osobních počítačů PC a internetu věcí, tak to jsou dva úplně různé světy. Svět IoT to je svět ohromně složitý. My si představujeme kybernetické zabezpečení u PC jako firewally, eh, antiviry, eh, prevenci, detekci a tak dále. Nicméně to už dávno není to paradigma, které platí u internetu věcí. Tam jsou tisíce protokolů, spousta různých přístrojů, miliony přístrojů, desítky operačních systémů a procesorů, takže ten svět je opravdu naprosto odlišný. Proto zabezpečení pro IoT musí být velice odlišné od zabezpečení u PC. Ve světě PC se spoléháme na konečný bod, na eh, izolaci eh, určitého zařízení. To je historický přístup. Ve světě internetu věcí se musíme spoléhat na decentralizovanou, distribuovanou bezpečnost, na, na mnoho kontrolních bodů. Spoléháme se na analytiku, spoléháme se na určité datové množiny, eh, spoléháme se na ochrany cloudů a nenutně na výpočetní sílu daného zařízení. Na tomto slajdu ukazuji, jak jak ten, tak ty světy vypadají jinak. Kolik je těch kontrolních bodů a jak bude muset vypadat distribuce eh, kontrolních vlastností. Musíme chránit eh, cloudy, musíme chránit brány eh, a nenutně zabezpečit samotné zařízení, ale spíše chránit příchozí informaci, které, která se dostává na to zařízení. Je tedy potřeba kybernetická certifikace, já si myslím, že je potřeba eh, ještě dělat více v určitých segmentech trhu. Když se podíváme na spotřebitelské zboží, když se podíváme na různé historické systémy a na konkrétní technologie, které se dostaly eh, na trh bez, bez zabudované bezpečnosti, tak to jsou slepá místa, to jsou slabiny. Nicméně vzhledem k tomu modelu, který jsem vám ukázal, to ještě neznamená, že bychom měli usilovat o stejnou úroveň zabezpečení zabezpečení, kterou máme u osobních počítačů. Může fungovat dobrovolná certifikace, my se domníváme, že ano, ale musí pro ní existovat trh. E, e, musí pro ní být silný pozitivní argument. Musí existovat harmonický trh, musí existovat argument pro to, e, aby to fungovalo na trhu. Samozřejmě nesmí to být zatíženo byrokracií. Jdeme správným směrem, dámy a pánové, o tom mám obavy. Například pokud jde o diskuzi o e-privacy a o její dopad na přístup nebo nepřístup přístup k datům, eh, tak tím vším se snižuje bezpečnost internetu věcí. Když hovoříme o certifikaci, tak eh, musíme mít zcela jasnou vizi toho, co chceme certifikovat a kde a jaká bude role různých aktérů. Eh, jaká bude role výrobců hardwareu, jaká bude role výrobců softwaru, poskytovatelů síťového připojení a tak dále. A myslím si, že všechny části tohoto distribuovaného modelu nejsou objasněné. Takže zabezpečení IoT nebude fungovat tradičním způsobem. Bude eh, muset být zvládána v velikém měřítku, bude se muset opírat o síť, o analytiku a eh, u koncových bodů certifikace pomůže, pokud bude dobrovolná, pokud bude orientovaná tržně, a e, samozřejmě musí jít o aktivitu, která bude probíhat v celé Evropské unii, místo aby existovaly různé modely jednotlivých členských států. A nakonec musí to být technologicky neutrální. Soukromý sektor musí sehrát roli ve zřízení toho rámce a v tvorbě regulace, která už existuje, jako je EIDAS. E e, a samozřejmě předpokládáme důležitou roli pro ENISA. Děkuji moc krát, dámy a pánové, a těším se na vaše otázky. Já vám děkuji. Také se vám podařilo dosáhnout toho osmiminutového limitu. A nyní bychom měli postupovat stejným způsobem v příspěvcích poslanců, takže každý zástupce politické skupiny má dvě minuty a v druhém kole pak, kdokoliv by se chtěl ještě vyjádřit, tak dostane jednu minutu. A v prvním kole paní Angelika Nibler za EPP. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat obou řečníkům za jejich zajímavé prezentace. Já mám tři otázky. Jednak doplňující otázku potřebujeme dobrovolný e, evropský e, certifikační rámec a nebo e, závazný. Tedy dobrovolný nebo závazný. A pan Šantos říkal, že stačí dobrovolný, pokud existuje trh a mm, existuje již ten trh, nebo je třeba ho teprve vytvářet. Mm, mm, mm, myslíte si, že je, potřebujeme závazný systém, anebo e, jaké povídky měly být pro podniky, pro podniky, aby se připojili k tomu stávajícímu systému dále. Potřebujeme um, rizikově založený přístup. Já s tím nejsem do detailů beznámená, ale vzhledem k, eh, k těm hrozbám je eh, třeba je různě posuzovat. Mělo by tam být odpovídající kritérium té certifikaci. E, kybernetická bezpečnost a certifikace by mohla být e, konkurenční výhodou pro Evropu. Můžete říci, co se děje v USA, v Číně jsou tam certifikace, Mají tyto regiony šance stanovit mezinárodní standardy, anebo můžeme my s evropskými certifikačními standardy eh, eh, také postupovat mezinárodně? Děkuji, paní Niebler. A nyní bych rád předal slovo Janu Filipovi Albrechtovi. V první řadě ho tu vítám a prosím, máte slovo on tu zastupuje výbor IMKO. Děkuji. Já pohovořím tedy z pohledu výboru IMKO, nicméně ještě bych se chtěl eh, jaksi navázat na to, co řekla kolegyně Nibler, protože podle mého názoru nejdůležitější otázkou tady eh, v rámci reformy nařízení o Enise je to, zda tu budeme mít závazné či nezávazné režimy certifikací, protože jsou tu různé i eh, pod otázky, eh, například to, co znamená závazný, nebo zda je to jediný způsob, jak vynakládat s certifikacemi, nebo jsou tu jiné možnosti, takže jsou tu určité další oblasti, které třeba vyřešit. Nicméně to nejdůležitější tedy je to, zda pokračujeme tím směrem, abychom měli evropské tržní normy i do té eh, míry, co se týče tedy informační jeho zabezpečení. Já mám takový dojem, a stejně tak kolegové z výboru IMKO, že pokud máme zajistit určitou úroveň pravidel na společném trhu a digitálním jednotném trhu v EU, tak určitá míra závazných mechanismů by měla být zavedena, protože to je jediný, jediná možnost, jak dosáhnout zajištění těch společných pravidel. Nicméně, abych si spíše rád vyslechl váš názor na tyto klíčové otázky. Děkuji. Myslím si, že ta otázka závazného přístupu, alespoň v určité části. Certifikace je velice důležitá a určitě bude velice zajímavé si vyslechnout náhledy obou řečníků. A nyní za skupinu SND Petr Krombačev, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jedna z těch otázek, které tady čelíme, je tedy zda mít závazné či nezávazné certifikace. Já jsem si vyslychl různé názory, myslím si, že je to tak 50 na 50. E-Privacy Act právě také zahrnoval podobné diskuze. Dobře si pamatujete, že tam bylo vlastně to nezávazná certifikace u těch konečných zařízení. A byly tu i návrhy na to, že bychom měli hovořit o úrovních certifikace i u této legislativy. Možná nižší míra certifikací pro spotřebitele, pak druhá úroveň pro průmysl a podnikatele a třetí úroveň pro vlády, instituce, ministerstva, takže by tu měly být různé úrovně těch certifikací. Další otázka, která také eh, vzestala eh, z té první části zasedání, to byla otázka národních certifikacích, protože ty existují a k čemu by došlo, pokud by tu byly evropské certifikace, co se stane s těmi národními, budou moci spolu existovat, bude to efektivně fungovat na daném území i na celém, eh, v celém tom regionu. A výměna informací, ta je celosvětová, ta se neomezuje jenom na nějaký členský stát, takže bychom toto možná měli nechat otevřené. To, zda to budou certifikáty, které budou zacházet i za oblast EU. A možná samotná Unie by toto měla projednávat třeba se Spojenými státy nebo Čínou. Děkuji. Já vám děkuji. A myslím si, že je velice důležité rozlišovat certifikace u běžného počítače a u jaderné elektrárny. Tady určitě budou muset být nějaké rozdíly. A nyní pan Tušenovský za EKR. Děkuji. Kolegy, já sám mám velký otazník, co certifikovat, kde je ta, kde je ta úroveň, protože v komerční oblasti jsem přesvědčen, že certifikace je v podstatě marketingový, také marketingový produkt. A ukázkou je pro mě právě Symatex, protože na tom má také částečně postavený svůj, eh, svůj biznis eh, ochrany. To, co je pro mě skutečně také, jak kolegové říkali, velkým otazníkem, jak rozlišit v té veřejném, veřejném prostoru certifikace, abychom to nezahltili přílišnou byrokracií a zároveň kde najít tu, eh, to dělení mezi národními certifikacemi a eh, kde máme jít do té evropské, že se jedná o skutečně o velké prostředky. A to třetí, a to mám dotaz, protože ten tady nezazněl. Já mám, myslím si, a tady něco chybělo, a to je informovanost lidí o tom, aby příliš nespoléhali na to, že jsou chráněni až za hranu i za svou neznalost a že tyto systémy mohou být svým způsobem nebezpečné. Připojování se k počítači jenom tak k internetu a e, abychom jim zase certifikací nestanovovali přílišnou důvěru e, v tento systém. Myslím si, že ta Informovanost lidí je jedním z velmi důležitých aspektů, která v poslední době nej, nejsem si jist, jestli dosahuje patřičné úrovně, takže to je spíš možná dotaz a velmi děkuji za ten velmi dobrý příklady, které zde zazněly. Děkuji, pane kolego. Dě, děkuji a nyní má slovo zástupce zástupkyně ALDE, kolegyně Kaja Kalas. Děkuji. Já mám otázku pro posledního řečníka. Na tom slajdu o certifikačním systému, k tomu jste řekl, že nařízení i privacy nekráčí správným směrem, takže si kladu otázku, já jsem byla také zpravodajkou právě pro oblast e-privacy v tomto výboru a my jsme to nechali stranou, protože i tak je to obsaženo v, v balíčku o soukromí, takže proč to duplikovat? Takže jaké máte další obavy právě v oblasti i privacy ve vztahu právě k kybernetické bezpečnosti? Uh, Děkuji, to je velice opodstatněná otázka. Máme tu ještě eh, nějakého dalšího zástupce zelených, kromě pana Albrechta nemáme. Zague jsem tu já, EFDD, máme tu zástupce EFDD, který by si přál promluvit, ne, ENF, kolegyně Kristel odešla. Takže druhé kolo. A ještě pan kolega Rubik. Äh, Děkuji. Myslím, že pro nás všechny eh, to téma má velký význam, eh, co týče rámcových podmínek a, a mm, proto tady máme panel pro eh, Scientific Technology Option Assessment, to je, který zadal obsáhlou studii a ehm, tím ehm, ta, ta studie ukazuje, kde jsou ty problémy. Jde prostě o to, aby také v jednotlivých kategoriích eh, najít certifikace, ať to bude v hardwareu, softwaru nebo obsahu, my chceme vědět, jaké algoritmy se používají a kde se používá umělá inteligence. Já si myslím, že pro spotřebitele je důležité mít transparentnost. Myslíte, že dobrovolné certifikační systémy jako TIFT eh, eh, mohou přimět eh, zákazníky aby kupovali jenom produkty, které budou certifikované. Je mnoho z časopisů test, které to transparentně prezentují. Myslíte si, že podobné pobídky by mohly být smysluplné? Děkuji, to je také zajímavá otázka. Ještě někdo další by chtěl položit otázku na toto téma? Nikdo se nehlásí, takže nastal čas, abychom předali slovo panu Fagiolimu a panu Chancosovi na pět minut, aby zareagovali na všechny vaše otázky. V první řadě pan Fagioli, prosím. Děkuji. Já zareaguji v italštině. Takže otázka povinné či nepovinné. My máme takovou zkušenost, že se jedná o vysoce rizikový trh, jako jsou ty kritické infrastruktury, jako banka, oblast zdravotnictví. Tam jsou opravdu požadavky na větší úroveň certifikací například infrastruktury, které mohou mít dopad na bezpečnost nebo na zdraví občanů. Pak třetí otázka, která se týká rizika. Tady se pokusím to lépe vysvětlit. V určitých případech jsme si mysleli, že by měla být povinná certifikace. Nicméně neměl by to být takový odrazující eh, prvek eh, na trhu. My si určitě nepřejeme další fragmentaci. O co nám jde, aby toto přineslo přidanou hodnotu. Existuje trh nebo ne? A když bude existovat takovýto trh, bude to smysluplné? My si přejeme, nebo věříme, že ano, interpretujeme to jakožto združení tak, že je to smysluplné a stejný názor mají i subjekty, které zastupujeme. V podstatě celá společnost jako taková, všichni se vyjadřují v tom smyslu, že takovýto trh by zajistil větší míru zabezpečení na trhu, dodavatelům a všem aktérům. Například jsme obdrželi celou řadu žádostí eh, o computing v cloudu, tady ta oblast se zase může ještě vylepšit. A pak e, další věc e, se týká právě toho povědomí o riziku. My jsme přesvědčeni, jak předeslal i e, jeden z řečníků, pan předseda, jedna věc je mít osobní počítač a druhá věc je zabezpečení jaderné elektrárny. Ovšem jedna věc je tedy Eh, to rozlišení toho osobního počítače, který mám doma, ten by měl jaksi odpovídat příslušné nastavené certifikaci pro tyto účely, no a jiné certifikace by zase měly eh, platit pro ty počítače v jaderné elektrárně. Tam už by to mělo být opravdu zabezpečeno. Je to napojeno na videodohled a podobně. Takže je důležité opravdu rozlišovat profil každého produktu podle jeho účelu. Ta certifikace by měla odpovídat vlastně působnosti a záměru pro využívání a poskytování služeb. No a pouze na základě tohoto by se mělo pak přispět vlastně k tomu zvážení míry certifikace. Ano, a děkuji. Nyní pan Chancos, máte závěrečné slovo ze všech expertů. Děkuji, pane předsedo. To bylo hodně těžkých otázek. Těžko je zodpovědět nějak rychle, ale já se pokusím. Dámy a pánové, zdá se, že tady zaměňujeme tři různé věci v této diskuzi. Certifikaci, což je jedna konkrétní věc, která má svůj význam. Potom základní bezpečnostní požadavky, což je druhá věc, která má svůj konkrétní význam. A potom označování, labeling. Někdo tu hovořil o šíření povědomí, o informovanosti. Tu většinou nepřináší certifikace. Certifikace Identifikace je jenom značka, odškrtnutí si políčka, že někdo prošel. Ale je třeba šířit povědomí a informovanost o tom, jak ten daný přístroj funguje, jak se připojuje a jaké má zabezpečení. Já jsem řekl, takže mám rád historii. A když se podíváme do historie, tak historie nás učí, že um, vlastně v Evropě máme certifikační systémy. Věci jako jsou společná kritéria. Ta jsou velice bezpečná, velice vyzrálá, velice funkční a kdo je používá? Jenom uh, vojáci, protože pouze armáda potřebuje tak vysokou úroveň zabezpečení a ani uh, oni sami nejsou vždy spokojení, že to musí používat, protože ten certifikační systém je neměný a rigidní. Představme si, že certifikujeme na vysokou úroveň nějaký lékařský přístroj. To je nutné certifikovat identifikovat. A potom to znamená, že ho nemůžete nijak měnit a dolaďovat. A potom se stane něco jako WannaCry. Ze zkušenosti víme, že takhle to je. Máme certifikaci na určitý přístroj, protože e, jsme ho certifikovali na určitou úroveň a pak na něj nemůžeme sahat a proto ho nemůžeme aktualizovat, protože pak bychom ho museli certifikovat znovu. E, to jsou praktické otázky, které se s certifikací pojí. A dále, co vlastně znamená certifikace pro náklady? Jestliže mě to bude stát milion euro, a to není nějaké nepředstavitelné číslo, e, tak například Symantec má 200 produktů, což znamená 200 milionů euro. Kdo to zaplatí? A co, to plyne pro, co z toho plyne pro konkurenceschopnost malého a středního podniku, pokud chce eh, dosáhnout na evropský trh? Takže abych to zkrátil, potřebujeme přístup založený na riziku? Ano, samozřejmě. Proto jsem vám ukazoval eh, na tom slajdu ty různé úrovně zabezpečení. Nemůžete očekávat, že stejně zabezpečíme hloupé zařízení, jako je kamera, která nemá výkonný procesor, stejně eh, jako eh, mainframe jaderné elektrárny. Eh, opravdu eh, si myslíme, zda to musí být dobrovolné, ta certifikace? Ano, myslíme, protože například směrnice NIS eh, stanovuje základní zabezpečení pro kritickou infrastrukturu. Ta otázka potom zní, jak vytvoříme tržní pobídku, jak zařídit, aby lidé tu certifikaci chtěli Eh, dám vám zase velice konkrétní příklad. Právě teď na všech trzích, kde působíme, to je mnoho trhů, se diskutuje o GDPR. Mnoho zákazníků nám říká, eh, sežeňte mi tu, takovou úroveň, která by splňovala GDPR. A eh, organizace, která by dávala takový mezinárodní certifikát, by měla vlastně licenci na tisk peněz, dámy a pánové. Protože všichni se budeme muset postarat o to, aby eh, ten systém byl dostatečně tržně orientovaný. Musíme se postarat o to, aby trh chtěl něco pohánět a aby chtěl něco podporovat. Místo toho, abychom my řekli, my regulátoři si myslíme, že to musí vypadat takto. A mimochodem teď jsme tu diskuzi do budoucna zmrazili. Takže já doufám, že jsem odpověděl na otázku závazná versus nezávazná certifikace. Mně by se líbila nezávazná certifikace, kterou by ale podporoval trh. Eh, potom eh, má Čína svůj vlastní certifikační režim? Ano. Eh, mezinárodní aktéři se ho snaží splňovat a já si myslím, že mnoho mezinárodních aktérů i evropských má značné obavy ohledně důvěryhodnosti tohoto certifikačního schématu a musí s tím neustále počítat. Samozřejmě, pokud ta certifikace nastane, bude mít různé úrovně. A samozřejmě, pokud se pustíme tou cestou, aby ta certifikace byla přijatelná z hlediska trhu, tak musí být celoevropská. Nemá cenu mít jinou certifikaci pro Německo, pro Francii nebo pro Portugalsko. Potom paní Kalas se ptala na e-privacy, tak eh, já se obávám, že eh, tyto obavy eh, vyslovuje průmysl, jsou obsažené v článku 6 a článku 8. To je přístup ke koncovým zařízením pro bezpečnostní účely a pak také zpracovávání dat pro účely kybernetické bezpečnosti. Tak tady přesně je potřeba korelovat informaci v prostředí IoT. Takže já jsem rád, že jste to řekla, to označování, labeling u certifikátů certifikace, to je pravda, ale zase s tím souvisí jiné obavy. Tak tím jsem odpověděl, myslím, na všechno, pane předsedo. Výborně, děkuji vám. A teď je na řadě paní Despina z panů, která už vlastně začala odpovídat v druhé části, nicméně poslední slovo má vždycky žena. To je pravidlo. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za to, že jsme znovu dostali slovo. Nejprve jste se ptali na roli ENISA v certifikaci. Já bych chtěla nejprve něco říci o e, podobě toho systému. E, ten návrh e, opravdu předpokládá dobrovolný certifikační režim. To znamená, že komise nenavrhuje, aby všechny produkty a služby byly certifikovány. Začali jsme tímto prvním krokem právě proto, že by bylo velice těžké definovat celý eh, trh s kybernetickou bezpečností. Ta myšlenka je taková, že trh eh, rozhodne sám za sebe, kde je potřeba kybernetická bezpečnost, kde je to prioritní a tam se budou vyvíjet eh, schémata, režimy. Ten režim, který umožňuje schvalování schémat, znamená právě flexibilitu. A zároveň tím, že to bude dobrovolné, to neznamená, že nebudou existovat vymahatelné systémy, protože jakmile evropské certifikační schéma bude schváleno prováděcím aktem, tak bude podléhat dohledu příslušných dohledových orgánů členských států a bude to plně vymahatelné. Právě proto, aby byly vytvořeny rovné podmínky. Je to systém, kde certifikát bude vymahatelný, Eh, bude napadnutelný, pokud nebude odpovídat pravdě a tak dále. Pokud je o to, co se stane s národními certifikáty podle našeho návrhu, eh, v momentě, kdy bude existovat evropský certifikační režim, tak národní certifikáty pro stejný typ produktů a služeb eh, vyprší a přestane poté existovat. Tím vznikne jistota na trhu a odstraní se duplikace, které přesně se náš návrh chce vyhnout připomenout. Pokud jde o různé úrovně zabezpečení, tak eh, náš návrh identifikuje tři různé úrovně. A v neposlední řadě, pokud jde o standardy, nic eh, nebrání navrhovaným schématům, která budou vyvíjena a schvalována eh, podle tohoto rámce, zakládat se na plně vyvinutých mezinárodních standardech ten návrh může dokonce vést k situaci, kdy v Evropě bude trh, který bude eh, konvergentní k mezinárodnímu trhu, eh, právě proto, že existují národní standardy pro určité produkty nebo služby a ty se mohou stát referenčním bodem ve více jurisdikcích. Eh, už má zájem mnoho jurisdikcí na světě o tento certifikační návrh právě z tohoto důvodu, že skýtá flexibilitu. A tím doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky, které zazněly. Děkuji moc krát. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům. Bylo mi potěšením předsedat této schůzi. A chci poděkovat také všem kolegům, kteří se účastnili diskuze. A zejména poslední řečnici paní Spanu, která nás zasvětila do myšlení komise, které je vždy velice důležité a měli bychom ho mít na paměti. Děkuji tedy moc krát. A teď jsme získali asi 8 minut. Pokud nebudete protestovat, tak můžeme rovnou pokračovat dalším bodem, který je velice důležitý a který nám uvede, uvede paní Angelika Niebler. Já tedy dám pár vteřin našim řečníkům, aby opustili tento prostor a potom paní Niebler bude pokračovat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 jako na úvod chci říct, připomenout, že ITRE vysílá dvě eh, delegace dvou osob eh, Evropsko agentury ENISA v Aténách od 19. až 20. září 2017. Budeme věnovat pět minut diskusy na toto téma. A nejdůležitější je, že Angelika Niebler by eh, nás informovala o svých dojmech. Máte slovo. Pane předsedo, vážení kolegové, myslím, že nepotřebuju více než mm, pět minut. Já jsem eh, s kolegyní Kolorfa eh, Nibnholzem byla Mm, dva dny v Aténách, navštívili jsme Enisu. ITRE má v této oblasti široké kompetence, nejenom, e, zabývá se nejenom činností ENISA, ale e, také bezpečnostními aspekty a pravidelně každé dva roky e, mm, cestujeme my jsme měli příležitost jednat s výkonným ředitelem ENISA, profesorem Udo Helmbrechtem, se vedoucím um, provozní bezpečnosti, oddělení pro operační bezpečnost, pane Demostinis Ikonomu. Měli jsme také možnost sejít se s vedoucí kanceláře výkonného ředitele Inem Ryanem a také jsme měli možnost Eh, jednat s eh, spolupracovníky agentury. Bylo to takové eh, schromáždění, které bylo svoláno, kde jsme mohli klást otázky, co se týče mm, práce našeho výboru pro průmysl Evropského parlamentu, který doprovází práci ENISA Návrh eh, Komise o kybernetické bezpečnosti byl nedávno zveřejněn a to také bylo tématem jednání. My jsme se informovali o tom, jaké je školení, jaký trénink, jaké eh, informační kampaně ENISA pořádá a také jsme mluvili o blockchain, eh, krypto, kryptoměnách jsme mluvili a já myslím, že Kora van Neubenhausen s tímto tématem již eh, dlouho je obeznámena, pracuje na tom. Eh, eh, Kora a já jsme měli velice pozitivní dojem z té agentury, jak personál. Mně je ta agentura dobře vybavená, je tam hodně mladých lidí, kteří mm, projevují velkou nadšení, velké nadšení pro svoji práci v ENISA. Měli jsme také to potěšení, že jsme eh, dostali jakou demonstraci toho, jak snadné je, jak si hackovat eh, mobilní telefon. Eh, to mě, to mě skutečně mm, velký dojem, jak snadné to je mm, se dostat do počítače. Mluvili jsme o blockchainu, o kryptoměnách a tak o ochraně dat, i privacy Já um, se můžu věnovat různým aspektům našich jednání, ale chci eh, na závěr říci, že pro, na, pro mě bylo to bylo celkově velice zajímavé s ohledem na kybernetickou bezpečnost. To byla přesně ta pravá chvíle eh, tedy navštívit Atény Enisa Myslím, že jsme že jsme vybudovalo velké množství zkušeností a znalostí v této agentuře. Kolegové nám ukázali, jak úzce spolupracují s národními bezpečnostními orgány, e, co se také e, týče e, reklamy a mm, informování. Skutečně to bylo velmi profesionální Mm, práce mm, a co se týče mandátu Enisie, co se týče zdrojů finančních i personálních, myslím, že tam mm, musíme vyslat jasný signál naší podpory eh, této agentury právě eh, v souvislosti s Ehm, stávajícím vývojem. Musíme parlament, e, jako parlament vyslat tyto signály. Já si kolegům jenom doporučit. Ehm, kolegům by odcestovali do Aten, je tam také v říjnu, je tam hezky. 33 e, stupňů, já jsem e, přijela, o, o, ojela, mm, odjela v zimním kabátě a pak jsem přistála v 33 stupních, takže takže byl to jenom dvoudenní výlet, ale skutečně se to vyplatilo a chci kolegy povzbudit, aby se na tu agenturu podívali. Je to skutečně motivující vidět, co jsme, jaké know-how, jaké expertízu již máme v Evropě eh, v oblasti kybernetické bezpečnosti. Děkuji. Děkuji. Nějaké další eh, připomínky nebo otázky na paní Nibler? Pan Kary. Děkuji. Já jsem velice rád, že nás paní Nimmer reprezentovala v Enise. Já jsem si jistá, že se jí eh, to teplo tam líbilo, protože to jsou poměrně náročné mise, velice informativní, jak říká. Ehm, padly tam nějaké požadavky z, tě, eh, z jejich strany, eh, co se týče toho, co máme dělat jako Evropský parlament, abychom jim pomohli. A jaký je jejich názor na ehm, nařízení o ochraně dat i e privacy? Je to dobré, nebo jsou tam nějaké nedostatky v těch našich návrzích? A můžeme říci tedy, že mm, budeme vždy být před, krok, krok napřed před těmi útočníky, kteří chtějí podkopat naši bezpečnost. To asi nemůžete nikdy říct s plnou důvěrou, že e, situaci zvládáme. Děkuji, Angelice. Takže děkuji za tento um, cený komentář. Budeme všichni, e, všichni se rádi podíváme do, do Aten abychom si mm, promluvili s těmi mladými eh, tam nejenom eh, na návštěvu mm, těch zajímavostí na, sed, na těch sedmi pahorcích. Takže děkuji paní Nibler, pokud není další komentář. Chcete reagovat eh, na pana Kellyho? Prosím. Děkuji. Co se týče e, paměti hodností, tak na to bohužel nebyl čas. Ty dva dny, eh, včetně cesty, to skutečně nedávalo mnoho času. Hlavní výzvou pro Enisa v Aténách je najít kvalifikované lidi. IT experti nebo lidé, co mají ten know-how, jsou mm, ve velice nedostatkový v celé Evropě. E, I finančně si dovolit takový personál je samozřejmě obtížné. Najít tedy kvalifikované lidi. To jsem pochopila já. E, my samozřejmě e, tu agenturu podporujeme, mluvíme o ní, ukazujeme, že existují, Eh, mm, cvičení, know-how, expertízy. Takže to, ta informační kampaň na evropské úrovni o naší kyberbezpečnosti to probíhá, ale prostě největší problém je kvalifikovaný personál. To je to důležité poselství, ten důležitý signál. Musíme se podívat na to, aby ta agentura byla atraktivní, když bude Anisa atraktivním zaměstnavatelem, tak snad se tam najde dost mladých lidí, kteří by tam na pár let šli. Takže to je ta velká výzva. Co se týče e, nařízení a ochranu dát, co spokojení, mm, prostě pozorují a sledují, jak vypadá implementace v členských zemích. Zda mm, můžeme říci, že jsme o krok před těmi hackery a zločinci, to se s jistotou nedá říci. Naš požadavek je, musí být, aby to, co je technicky možné proveditelné, tak o to se pokusíme. Ale um, bylo by chybou říci, že budeme mít takovou bezpečnost, která zabrání všem útokům. Tady prostě musíme být realisté. Um, To, co agentura již vytvořila, je velice solidní, jsou to nejenom mladí lidé, proto je to zajímavé, je tam mnoho kolegů, kteří již leta sbírají know-how a expertízu, takže tam byl eh, taková směs. Mm, ta kombinace těch mladých a těch zkušenějších, to na mě skutečně udělalo velice pozitivní dojem, takže mám důvěru, že když toto bude posíleno, tak eh, to bude fungovat, najdou personál a dostanou finanční prostředky od nás. Děkuji vám, vážená kolegyně. teď můžeme přejít k dalšímu bodu, protože je téměř 17.05. E, to je zřízení Evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany změřeno na podporu konkurenceschopnosti a schopnosti inovace obraného průmyslu EU. Spravodajkou je paní Françoise Grostet. Chci připomenout, že to je legislativní priorita pro všechny instituce. Um, máme tedy hodinu na diskusi o tomto tématu. Jako první dostane slovo paní Grostet na pět minut, aby prezentovala hlavní prvky návrhu, pak stínový zpravodajové každý dvě minuty a pak zájemci na minutu. Zástupce komise na závěr, paní Grostet eh, by schrnula své dojmy A začneme. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci připomenout kolegům, že eh, před rokem přijala akční plán eh, pro obranu, pro zřízení opatření, které by mohly posílit eh, evropskou spolupráci v obraně a posílit konkurenceschopnost evropského obraného průmyslu. Jeden z těchto návrhů Eh, tohoto akčního plánu je eh, implementace Evropského fondu pro obranu, který má podpořit investice do společného výzkumu a rozvoje eh, obraných technologií. To jsou tam dvě takové obálky. Výzkum, přípravné akce, kroky již byly spuštěny a pak kapacity. A právě v této oblasti je ten program. Jedná se o 500 e, milionů euro do roku 2020 pro potřebu společného vývoje e, e, tech, obraných technologií. Financování z Evropské unie bude 20 na rokovatelných nákladů prototypů a do těch 100 na, na studie aby eh, byl k dispozici finanční bonus, tak to musí být v rámci strukturované stále spolupráce. Tento program je zásadní pro budoucnost našeho evropského průmyslu v obraně a bezpečnosti. Všichni víte, že naše spoluobčané očekávají od Evropské unie, že se bude angažovat v těchto otázkách, zajist, aby jim zajistila nutnou bezpečnost, ve světě, který je nestabilní. Také očekávají, že budou více spolupracovat, budou více nezávislé na mezinárodní úrovni. Nemůžeme tedy nevyužít této příležitosti zvýšit konkurenceschopnost a inovace v našem, našeho evropského průmyslu, které tolik potřebujeme. Tento program musí umožnit větší eh, efekt, rozpočtovou efektivitu. Jak můžeme odůvodnit, že máme tolik eh, nebo určité množství eh, válečných lodí nebo mm, válečných letadel ve srovnání s USA za rozpočet, který je od třikrát nižší. Tento program zajiští větší efektivitu úspory abychom eh, s využitím tedy evropských financí. Bude to program, eh, který přispěje k strategické autonomii Evropské unie a zlepší stávající situaci závislosti na třetích zemí. Protože naším cílem je posílit průmyslovou zá- technologickou základnu obrany Evropské unie a toto Mm, se eh, odráží ve čtyřech konkrétních iniciativách. Je třeba se ujistit, že podniky, mm, beneficienti a jejich dodavatele budou efektivně kontrolováni z evropské strany. Je to otázka jejich nároků, to, je, to bude velice důležitá otázka. Co se týče těch 50% evropských akcionářů, který byl navržen, Eh, to mi přijde velice nejasné kritérium, které bude, se bude špatně splňovat a odůvodňovat. Eh, mm, ta otázka efektivní kontroly evropské je klíčová. Ta představa té efektivní kontroly je již známa, je již se používá například pro letecké společnosti. Jedná se tedy o to, podívat se, kdo ovládá strategické rozhodování podniku a analyzovat um, řízení toho podniku. Další iniciativa, um, když se změní efektivní kontrola toho podniku, například dojde k akvizici, komise a člen, dotčené členské státy musí přijmout opatření na ochranu eh, know-how a technologie toho podniku. Za třetí, musíme žádat od komise, aby identifikovala produkty a technologie, e, které, e, kde, kde je e, Evropská unie závislá na třetích zemí. To může být v rámci hodnotící zprávy toho programu. Je třeba mm, zlepšovat evropskou nezávislost. Za čtvrté, konkrétní iniciativa se jedná o ochranu výsledků. Eh, akcí financovaných programů, aby nebyly, aby, aby nebyly dostupné všem. S tímto opatřením, myslím, budeme schopni garantovat Evropské unii větší nezávislost. Co se týče malých středních podniků, to je velice citlivé téma, které zajímá celou řadu eh, členských zemí. Myslím, že musí hrát důležitou roli buď přímo nebo prostřednictvím větších skupin, eh, pro které budou subdodavateli. Mm, Navrhuji, aby mm, čitá kategorie projektu byla přímo určena malým středním podniku a aby část programu eh, podporovala účast malých středních podniků přeshraničně. To je to zásadní otázka, aby maximum členských zemí se mohlo eh, v tomto participovat za podmínky, že ty projekty budou životaschopné a solidní. A tyto projekty musí eh, mít, to musí tam být tři podniky ze dvou různých členských zemí. To je minimální práh, který je důležitý pro zajištění eh, spolupráce a, e, a aby to vedlo k mnoha různým projektům. Čím e, vyšší bude ten práh, tak tím e, více bychom, bychom ohrozili nové průmyslové projekty. Všechny E, podniky musí být excelentní v oblasti obrany a bezpečnosti. Toto kritérium excelence a výkonnosti průmyslově je zcela zásadní. Členské státy se musí angažovat finančně v akcích tohoto programu a tady navrhuji, aby, byla jasný, aby byl jasný závazek e, členských zemí, um, rozpočet pro bezpečnost na roku 20, po roce 2020 bude záviset na úspěchu tohoto programu. Uh, mm, do uh, roku mm, těch 2019 bude položen základní brok tohoto programu. Pokud to bude fungovat, pak bude možné následně uh, mm, zajistit další projekty pro zajištění bezpečnosti našich spoluobčanů. Já tedy mm, mm, beru ohled na připomínky kolegu, jsem připravena s vámi o tom diskutovat. Ten kalendář je velice eh, krátký a jasný, jasné stanovisko parlamentu eh, k tomuto návrhu nařízení bude potřeba. Děkuji za tento obsáhlý úvod. Doufejme, že kolegové trošičku eh, zkrátí své příspěvky a omezí je na dvě minuty. Teď mít slovo, tak to je kolega Poche, SND, prosím. Děkuji za slovo, vážný pane předsedající, paní zpravodajko, kolegyně a kolegové. Já bych rád eh, za prvé poděkoval paní zpravodajce za dobrou práci, kterou dosud odvedla. Oceňuji její snahu o vylepšení návrhu programu rozvoje evropského obraného průmyslu. Naším společným cílem je aby byla naplňována podstata Evropského obraného fondu, aby došlo k podpoře evropských průmyslových podniků a efektivnějším výdajům členských států. Oceňuji, že zpravodajka svými pozměňovacími návrhy činí text logičtějším a připravila tak půdu pro Evropský parlament pro další jednání s radou. Návrh se zaměřuje na posílení strategické autonomie Evropy, především důrazem na striktní podmínky ohledně reálné kontroly nad jednotlivými firmami, které by se programu měly účastnit. Dovolte mi poukázat na dva body, které, myslím, musí být více zohledněny ve zprávě. Zpráva nepřináší adekvátní záruky pro participaci malých a středních podniků, což považuji za výrazný nedostatek. Zpráva se rovněž nevyjadřuje k formě financování programu, přičemž je zřejmé, že to bude pro Evropský parlament velmi citlivá záležitost. Já osobně budu předkládat návrhy ve prospěch motivace členských států k tomu, aby byla vytvářena konzorcia, která, kterých se budou účastnit malé a střední podniky. Jako rozpočtová autorita nesmíme ztratit ze zřetele, že komise eh, se rozhodla pro účely tohoto programu krátit nejen vesmírné programy, eh, programy, ale i CEF. Eh, budu navrhovat podobně jako v návrhu stanoviska výboru BAČ, aby byla do vyšší míry využita nealokovaná část rozpočtu, než bylo ve stávajícím návrhu navrženo. V neposlední řadě chci eh, také zmínit eh, téma exportu produktů, které budou spolufinancovány tímto programem. S ohledem na charakter produktů vyrobených obraným průmyslem by měla existovat alespoň základní rámec eh, omezení pro export, odvolávat se v této věci na národní legislativu nebo národní kontrolu podle mého názoru nestačí. Dovolte mi připomenout, že 13. listopadu zástupci 23 členských států se zavázali k užší spolupráci v rámci PESCO. A tato spolupráce by měla být prováděna z eh, prostředků Evropského obraného fondu, takže i formou eh, tohoto programu. Závěrem bych chtěl ještě zdůraznit jednu důležitou věc. Úspěšné fungování programu je v zájmu nejenom občanů, ale i bezpečnosti celé EU. A co není jednoznačně v zájmu eh, tohoto programu, je obohacování některých vybraných nebo několika vybraných zbrojařských firm. A já si myslím, že pozice parlamentu musí být velmi silná právě k tomu, aby byla schopná kontrolovat tento stav. Děkuji. Děkuji. Je vidět, že se shodujete na podpoře malých středních podniků. To je vynikající. Eh, now the time for ECR. A teď eh, má slovo eh, za ECR e pan Krasnodemský. Prosím. Děkuji. My si také velice oceníme toho úsilí, které vynaložila paní zpravodajka při zpracování návrhu komise. My si myslíme, že tato zřízení programu by mělo vzít v potaz potenciál všech evropských aktérů, tedy potenciál výzkumu a průmyslu celé Evropy, nejen určité části Evropy. A proto je důležité, aby byla nastolena rovnováha jsou to různé podniky, které se mohou účastnit na této spolupráci. Dosud neměli možnosti účastnit se na něčem podobném na mezinárodní úrovni. Myslím si, že tento program ve stávajícím formátu nebere dostatečně v potaz právě ty rozdíly i z historického hlediska po celé Evropské unii a stejně tak nebere v potaz malé střední podniky, jak řekl správně pan Poche. Uh, Ohledně financování projektu tady budeme předkládat nějaké pozměňovací návrhy k, eh, k textu paní zpravodajky. Považujeme to za důležité a myslíme si, že je třeba posílit postoj parlamentu tak, aby tento program nepodporoval pouze velké nadnárodní podniky. A Stejně tak bychom vlastně neměli nahrazovat eh, tu podporu různých členských států v Evropě. Takže je potřeba určité části textu změnit. Je zapotřebí, aby tu byla jasná kritéria pro tu finanční způsobilost. Také bychom měli ocenit nové způsoby spolupráce a vybízet k nim a také zvážit, jaký vliv budou mít tyto nové druhy spolupráce v rozvoji toho technologického a průmyslového základu po celém území Evropské unie. Dále potřebujeme řádnou definici aktérů zapojených do programu. Tady nevždy souhlasím s tím textem, jak jej navrhuje paní zpravodajka. konkrétně tedy co se týče potřeby brát v potaz podniky, které až dosud tedy byly, se účastnili té spolupráce a tento druh programů, těch stávajících programů by neměl být spochybněna. Myslím, že by tu měla fungovat určitá doplňkovost v celé té oblasti obrany. Dále bychom měli také posílit tu doložku o bezpečnosti, co se týče účasti těchto podniků, podniků, které působí v několika členských státech. A pak poslední připomínka, ta se týká té zeměpisné rovnováhy. Myslím si, že je třeba dohlížet na tuto rovnováhu v konkretizaci projektů, které se zapojí do tohoto programu. Děkuji. Děkuji panu Krasnoděbskému. Ovšem, vy už jste nedodržel řečnickou dobu, hovořil jste mnohem déle. Nicméně i tak vám děkuji za trpělivost, pane předsedo. A nyní eh, bude hovořit zástupce ALDE, pan Dominik Rike. Euh, chci poděkovat paní zpravodajce za kvalitu její práce, za dobrou spolupráci, která již um, um se vytvořila. Um, zdá, že tento návrh um, komise přišel v době, kdy um, ekonomická, ekonomická účinnost v obraně je eh, důležité především eh, vnitroevropská spolupráce. My sdílíme názor paní zpravodajky a podporujeme eh, její návrhy, čímž některé body je třeba zdůraznit. Za prvé, efektivní kontrola Evropy a Evropany společností, což bude obtížné u velkých skupin na trhu, eh, pokud dojde ke změně mm, vládání, mm, jejich řízení. Dále původ financování. Eh, návrhy eh, rozpočtového výboru jsou zajímavé. Bylo by žádoucí upřesnit čísla a podmínky pro malé a střední podniky a přeshraniční operace. Um, těchto podniků bude třeba změnit, aby mohly vstupovat do oblasti obrany území u třetích zemích, e, našich spojenců v rámci NATO Ehm, to je další téma. Eh, je třeba zajistit naši suverenitu a mm, pokud to není možné na národní úrovni, musí to proběhnout na evropské úrovni a tento program by měl být přivítán jako e, začátek něco většího, co by měl e, přinést další finanční e, rámec víceletý. Herr Bütikofer. Děkuji a není zástupce zelených pan Butikofer. We're not fond of the... Děkuji. Eh, my nejsme zastánci návrhu komise, protože nezachází příliš daleko. Ten záměr celého tohoto tématu je vlastně navýšit evropskou bezpečnost a e, řešit otázku financování z bank. Ale otázkou je, kde je ta opravdová efektivita. Tady k ní jaksi nedochází a ta diskuze, která tu nyní probíhá, právě vede ještě e, že vše se odebírá horším směrem. Kolegové tu hovoří o zeměpisné rovnováze, to není eh, jaksi kritérium efektivity nebo podpora evropského průmyslu, to by také jaksi nemělo být hlavní motivací, anebo účast maximálního počtu členských států, to také není kritérium efektivity, takže to, co tu kolegové předkládají, je prostě, že bychom to měli změnit a mít tu další kolo podpor obranému průmyslu, aniž bychom naléhali na to, na co máme naléhat, tedy více uh, Eh, efektivity, méně výdajů, protože členské státy nyní vydávají třikrát více prostředků na obranu než Ruská federace, aniž by byly schopny uh, jak si navýšit své eh, schopnosti, jak by si přáli. A myslím, že bychom měli čelit realitě, protože to není o politice pro malé a střední podniky, to je o konsolidaci našeho průmyslu, o efektivitě. A pokud nebudeme kráčet tímto směrem, tak bychom celou tuto práci měli zastavit. A za druhé, odkud pocházejí ty finanční prostředky? My tu škrtáme, výdaje, které by neměly být seškrtány a nenaléháme na to, aby členské státy vkládaly prostředky tam, kde mají, pokud si přejí eh, být podpořeni. No a za třetí, eh, struktura zprávy eh, tady jak si poskytuje průmyslu až příliš velké pravomoce v rozhodování o výdajích. A myslím si, že to je opravdu spochybnitelné nejen tedy že tu jaksi plítváme více prostředky, které by se daly využít efektivněji, ale umožňujeme zároveň i průmyslu, aby oni byli ti rozhodovatelé o tom, kde s nimi vynaložíme. Podle mě je toto úplně špatně, měli bychom zastavit a začít kráčet jiným směrem. Děkuji za velice zajímavé připomínky. A a dále tu máme zástupce GUE NGL, pan Silikiot. Děkuji. Co se týče Evropský program rozvoje eh, obraného průmyslu, a náš názor, to je vlastně taková součást toho rozsáhlejšího obrázku, toho strukturálního přístupu, kterým chce kráčet Evropská unie. My si ceníme té práce kolegyně eh, paní Grostet, i když úplně s ní nesouhlasím. Když se podíváme na návrh komise, tak eh, nebylo provedeno hodnocení dopadů, které by odůvodnilo uh, naléhavost této práce. Myslím si, že tady tím záměrem je jaksi navýšit tu dimenzi, strategickou dimenzi společenství. Hovoří se tu o pětistech milionech eur a myslím si, že v stávající době krize je toto prostě příliš. A myslím si, že bychom tyto prostředky měli použít na reindustrializaci Evropské unie, zejména v těch zemích v jižní části Evropy, které hodně trpěly dopady krize a politiky austerity právě tyto země potřebují, aby u nich byla provedena reindustrializace, aby se vyřešil problém zaměstnanosti. A do něčeho takového bychom měli investovat spíše, než se tady snažit, eh, jak si poskytovat prostředky obranému průmyslu. Myslím si, jak ostatně již bylo řečeno, že prostředky zřejmě nebudou převzaty od někud jinut, tedy budou převzaty například z nástroje Connecting Europe Facility a prostě se budou přesouvat z těchto oblastí sem a tam a budou vkládány do oblasti obrany a strategie. A co se týče strategických a obraných eh, dopadů nejsem přesvědčen o tom, že tyto prostředky by měly být odebrány eh, společenství eh, z rozpočtu společenství. Ano, máme článek 173 a myslím si, že východiskem tady je, že tu budou brány prostředky z oblasti rozvoje, aby šly tady do těchto strategických oblastí. Takže my předložíme pozměvací návrhy, ale spíš budou v tom smyslu, aby se opravila ta zpráva. A GUE NGL eh, pokud se bude hlasovat o této zprávě, tak budeme hlasovat proti. Děkuji. A, a chtěl bych se zeptat, zda tu máme zástupce EFDD, ENF, také ne. Takže myslím, že můžeme zahájit druhé kolo jednominutové příspěvky. EPP má zpravodajku. No samozřejmě také potom dostanete slovo v druhém kole. Taková jsou pravidla. S tím já nemůžu vůbec nic dělat. Takže tak, jak jste se přihlásili, pan Šulce, jako první, prosím. Na kolik minut? Ne. Eh, já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodajce za její zprávu, která je podle mě eh, do značné míry zdařila. Jsou, je v ní mnoho pozitivních věcí. Nebudu to všechno vyjmenovávat, ale pozitivní eh, je to číslo 20% u těch finančních prostředků. Je to na podporu produktů, to jde správným směrem. Ale jednu kritickou věc bych chtěl dát k diskuzi a to e, je ten přístup, že pouze firmy e, z EU se mohou účastnit výzkumného programu. Je samozřejmě jasné, že u vojenského výzkumu jde o mechanismy e, ochrany a e, ne, e, že je potřeba zabraňovat šíření informací, ale podle mě je špatně e, to nastavit příliš restriktivně. Je potřeba myslet na to, že může utéct know-how někam, ale právě tak je potřeba si uvědomit, že právě tak může přitéct know-how k nám ze zemí mimo Evropu, ze spřátelených třetích států a jejich korporací takže možná eh, by eh, mohly eh, být přijaty na palubu i členské státy NATO, které by se mohly účastnit výzkumných programů. A potom druhé téma, které jsem chtěl zmínit, je reciprocita. To znamená třetí státy, které s EU a jejími členskými státy spolupracují na obraném výzkumu, by měly mít srovnatelnou roli v přidělování programu. Například máme dobrou spolupráci se zeměmi jako Jižní Jižní Afrika, Izrael nebo eh, Singapur. Eh, takže eh, já si myslím, že bychom měli trošku hledět i za obzory Evropské unie. Děkuji, pane kolego na, plenární zased, na plenárním zasedání by nebylo možné hovořit tak dlouho, protože to byly skoro dvě minuty. Pan Heckmark je dalším řečníkem. Děkuji a, a také já děkuji paní zpravodajce. Mám jeden hlavní bod a tím je, že evropský obraný průmysl by měl mít schopnost a měl by být zabezpečen, aby mohl poskytovat Evropě nejlepší eh, možné zbraně eh, nebo nejlepší možný obraný systém na ochranu naší společnosti. A to je mnohem důležitější je tedy třeba o, o zajistit, abychom tu měli nejlepší výzkum, inovace, kompetence, ať to pochází odkudkoliv v Evropě. A je důležité mít schopnosti, vybavenost a, a moderní a, postupy a nehádat se tady o tom, odkud to je z kdekoliv z Evropy. Takže je důležité mít tu mezinárodní aktéry, kteří budou přispívat k těch k té zajištění schopnosti a vybavenosti Evropy, takže to je mé hlavní sdělení a myslím, že jsem se vlezl do té minuty. Děkuji, já se jenom krátce vyjádřím k financování programu. Rozumím, že komise hledala zdroje pro vytvoření fondu, ale nesouhlasím s tím, že téměř jedna třetina, tedy 150 milion eur, je realokováno z evropských kosmických programů. Eh, velmi znepokojuje, znepokojené je, je zejména to, že se jedná o Galileo, které vstupuje do závěrečné fáze dokončení projektu a mám obavu, že zase potom budeme hledat jak přesouvat jiné prostředky, tak jak víme, že vždy s Galileem jsme toto museli řešit. Paní zpravodajka správně upozorňuje na potřebu synergie mezi obranou a vesmírnou politikou, ke které se komise loni zavázala. Synergii bychom proto měli realizovat i v rámci tohoto programu se zapojením stávajících kosmických projektů a ne je oslabovat na úkor nových projektů. Jsem v jedné minutě, pane předsedo. Thank you. Děkuji, pane kolego, je to skvělé. Uh, eh, I think we are agree. A eh, já myslím, že se eh, shodneme a nejsou to jenom dva, tři řečníci, že se shodneme, že musíme posílovat financování z jiných zdrojů než ze stávajících programů, jako je Galileo a další. To je pro nás velice imporné, důležité, protože v podstatě všichni řekli to tež k financování. Děkuji. Pan Eiler. Vážený kolego, prosím, můžete mluvit o něco déle, je, je, je, je milý tohle. E, to je jediné, co pro vás mohu tady udělat. Eh, musíme trošičku eh, dávat pozor, abychom tu diskusi obohatili eh, v tom, co děláme, mm, to je vlastně první reakce na to, co již rada rozhodla. Rada rozhodla o geografické rovnováze, ale o tom, že budeme mít globální strategii, že jako Evropané máme obtížná jednání s Američany ohledně NATO. E, to je tedy, toto je tedy první návrh. A tam jsou všelijaké problémy s financováním. Není možné, abychom dělali nové politiky a platili to ze starých peněz. Bylo řečeno, s, mm, správně už v minulosti, že ten pro, ty peníze tam nejsou. Mm, takže mm, vzni, proto vznikla ta, ta mezera mezi závazky a platbami. Další e, věc je, že tento návrh je poměrně vágní. Když se podíváme na, ta, na ty prováděcí podmínky, se týče alokačního systému IP, tak je eh, už dost podivuhodné, že eh, parlament je připraven toto dělat. Je to z důvodu toho, té politické naléhavosti, ale musíme um, navazovat i na finanční nařízení a tak dále. Takže to je velmi vágní um, geografická rovnováha. I tady musíme říci, musí být jasně formulováno, k čemu ten program. A tam jde o dvě věci. Eh, nabídka těch, kteří z nových členských států požadovali um, um, aby to bylo i pro ně, eh, tak těm je třeba říci, že Eh, budeme muset eh, dělat společně. Musíme jasně říkat, že, se to jsou, že to je společné evropské úsilí v rámci bez, společné bezpečnostní politiky a není to dotační program pro průmysl. Hmm. Další věc, čeho se obávám, je směřování. Zdá se to tedy hodně peněz. Otázka je, do jaké míry to bude zacílené pokud by to měl být jakýsi seznam vánočních přání průmyslu, tak e, pak to musíme vztáhnout k té preambuli, totiž společná bezpečnostní obraná politika. Nemá smysl e, financovat národní zbraňové systémy s pěti, s, s tím miliony se zaměřit na, se musíme zaměřit na dvě, tři témata a nejít všemi směry. 80% ehm, bude z členských zemí. Takže musí mít další motivaci to dělat. A co ten program nevyřeší, je, kdo nebude připraven investovat z členských zemí, tak pak nedostane pro svůj průmysl žádné peníze. Není to program, kde bychom dávali 100% a um, teď je volno pro všechny, ale je to snaha aby členské státy byly stimulovány ve svých výdajích, abychom dělali společné technologie, společné základy, investovali do společných systémů, které by sloužily obraně a nejenom mm, jakýsi otevřený mm, dotační program pro průmysl. Takže při vší um, oprávněné kritice bychom měli říci, že bychom měli e, něco také vyprodukovat. Mm, my e, vlastně tak to um-, mluvíme k smrti těch prvních 500 milionů. Musíme něco začít. Po té počáteční fázi uvidíme, jak to specifikovat, ale parlament musí říct, že to není nějaký blueprint, pro nové obrané pro, uh, programy ze stávajících rozpočtových linek. Děkuji, pane kolego. Myslím, že ta poznámka k, eh, k tomu seznamu vánočních uh, přání je důležitá. Další paní Delany. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si myslím, že to je jeden z těch eh, klíč, jedna z těch klíčových zpráv, kterou bude zpracovávat paní Eh, Grostet tady v parlamentu. Já vítám její text. Mám k tomu dvě věci. V první řadě otázku efektivní kontroly, tedy zda to bude vlastnictví nebo to bude držení eh, práv duševního vlastnictví a na to se musíme zaměřit. Za druhé to ta magická formulace alespoň tři eh, podniky ze dvou členských států. Já jsem z menšího členského státu a tady je jasné, že ten evropský přístup bude fungovat, když všichni všichni budou mít pocit, že z toho něco dostanou. Eh, když tu eh, některé členské státy chtějí kupovat americké stíhačky, tak je to proto, že chtějí eh, ale ne proto, že budou chtít rozvíjet oni sami tuto technologii, ale pokud ji budeme chtít rozvíjet my, Eh, aby nebýt závislí na americké technologii, tak stejně tak tedy všechny ostatní státy by se do toho měly zapojit. Eh, a tak to tedy, když nás bude více, tak dostaneme i větší míru podpory um, z té politické strany. Takže nemohli bychom se spíš zamyslet nad nějakým doplňkem té magické formulace a že každý extra další členský stát, který eh, k sobě přizvete, tak dostanete, já nevím, určité procento zase financování. Tak eh, proč to takto eh, nepodpořit? Já bych navrhovala, abychom alespoň v této oblasti byli trošku kreativnější. Děkuji. Děkuji. Vidíte, že jste obdržela téměř dvě minuty a nyní paní Moody máte slovo. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za výtečnou práci. Asi budu již opakovat, co už předeslali kolegové. Když se díváme, že tu chceme opravdu přidanou hodnotu na evropské úrovni, tak bychom měli vzít v potaz dvě věci. V první řadě tedy efektivita, tedy k čemu povede tento program, v čem bude efektivní. A myslím si, jak řekli kolegové, že čím víc restrikcí tu bude ohledně této věci, tak eh, to bude na úkor té efektivity. A eh, druhá věc, eh, tedy to je otázka časového harmonogramu a tady si myslím, že to také může mít dopad na tu realizaci, pokud to, tak to na to budeme nahlížet dramaticky. A druhá připomínka, také už to tu zaznělo, týká se to rozpočtu a toho, jak se tu přebírají prostředky z těch jiných eh, programů, abychom toto zrealizovali. A myslím si, že my, jakožto parlament, ostatně už se to v minulosti také stalo, a eh, měli bychom tedy něčemu takovému zabránit. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní má slovo paní Werner. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank auch an... Děkuji vám, äh, děkuji paní kolegyni Grostet za návrh zprávy, nicméně musím říct, äh, že že nezdílím ten všeobecně pozitivní názor na návrh komise. Silnější integrace obrané politiky je bez sporu důležitým cílem Evropské unie a my poslanci za SPD jsme vždycky podporovali kroky k tomu směřující. Užší spolupráce v rámci stále strukturované spolupráce, o které bylo rozhodnuto před pár týdny, také vítám. V podstatě e, jsou tu stále ty drahé duplikované struktury a ty, ty peníze by členské státy mohly e, použít mnohem efektivněji. A jsou studie na to, že e, ty úspory by mohly jít do 2 až 3 miliard, ale podle mého názoru chybí politická vůle o, ú, o užší spolupráci. Takže proto říkám ano, pokud jde o pooling a sharing kapacit, ano, pokud jde o odbou, odbourávání byrokratických překážek pro zbrojní spolupráci, ale opravdu opravdu dávám velký otazník momentálně k tomu, pokud jde o e, dávání e, evropských prostředků k dispozici, přinejmenším tímto způsobem. E, jenom krátce. Článek 173 je skonstruován tak, že jsou tam jasná pravidla pro to, na jaké projekty mají být dávány prostředky. Dáváme 1,5 miliardy jen tak z ruky, aniž bychom jakkoliv mohli o nich rozhodovat. A kromě toho, což také poznamenala řada kolegů, to navýšení programu má pocházet z prostředků na CEF a Galileo, což nemůžeme podpořit, protože je potřeba, abychom se zabývali věcmi v určitém pořadí a ne, abychom museli potom znovu diskutovat o starých projektech. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Přestože jste nabrala určité spoždění na konci svého projevu. Paní Aliot Marie. před několika lety byla vytvořena Evropská obraná agentura a já jsem to byla a chci říci, eh, co se týče toho financování, 500 je málo a také je důležitá účast státu. A jde o pobítky. Ehm, řečeno, že Eh, bude nutné tedy distribuovat peníze za podmínky, že se státy toho budou významným způsobem účastnit. Pokud eh, budem, to budeme brát z jiných rozpočtů, tak tam to jsou stovky eh, tisíc z pracovních míst v téměř všech regionech Evropské unie. Chci připomenout, že Eh, také ehm, dochází k duálnímu výzkumu vývoje v oblasti obrany, což má eh, důsledky i pro civilní sféru. Když mluvíme o Galileu a dalším, chci připomenout, v Galileu je segment, který je pro segment obrany. Takže myslím, že Evropská unie má dnes všechny technologické kapacity, know-how, aby měla špičkovou obranou technologii, stačí se um, podívat na um, Rafal a další eh, tyto produkty mm, a bude nutné uzavírat aliance s jinými zeměmi, aby byla zajištěna nezávislost. Stejná uh, připomínka jako minulé. Nyní uh, má slovo zástupce komise. Chci vás požádat o tři, um, tříminutový příspěvek do diskuse. Eh, Děkuji. Já jsem zmínil tři body. Co se týče beneficientů, tak cílem komise je zajistit konkurenceschopnost průmyslu tedy beneficienty musí být podniky a konkurenceschopnost evropského průmyslu. To jsme navrhli relativně um, um, přísno ne podmínky pro beneficienty. Kritérium 51% je návrh komise. Chápeme, že náš přístup se může týkat efektivní kontroly. Myslíme si, že to je zajímavá cesta a jsme připraveni pracovat na tomto základě. Další věc, malé střední podniky, možní beneficienti. E, cílem není jenom favorizovat některé velké podniky, ale e, rozjet produkty, pro z kterých budou mít prospěch i malé e, střední podniky ve všech členských zemích. Ehm, ten výběr projektu bude na základě excelence, konkurenceschopnosti a e, bude na mm, členských zemích a podnicích navrhovat projekty. Pokud podniky a členské e, státy navrhnou dobré projekty, tak z toho budou mít všichni prospěch. Jedná se o specifické ustanovení o malých středních podniků, to je priorita pro komisi, což znamená, že efektivně jsme otevření zlepšením textu v těchto aspektech. Jak víte, je to velmi důležitá věc i pro radu. A proto jsme otevřeni eh, možnostem zlepšit tuto část textu. Poslední komentář eh, k rozpočtu a vesmírným programům. Je to ten máme obtížnou situaci, protože jedna instituce říká, využívejte jenom fondy eh, relokace a druhá instituce říká, mm, používajte jenom čerstvé peníze. Návrh komise je někde uprostřed. Jsme připraveni spolupracovat s oběma institucemi, abychom nalezli um, odpovídající řešení. Co se jedná eh, mm, tedy k, k vesmíru, k tomu, že program v oblasti obrany může být ve prospěch všech oblastí, především pro vesmírné programy. A vazba mezi vesmírem a obranou je velice úzká. Podniky aktivní v oblasti vesmírného výzkumu budou moci využívat těchto programů, pokud předloží projekty. A tyto projekty přeskoumá s velkým zájmem komise. Děkuji vám. Merci, monsieur. Alors, c'est le temps pour... Děkuji a nyní tedy nastal čas, aby paní zpravodajka mohla stručně zhrnout veškeré příspěvky. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já chci v první řadě poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili Velice dobře jsem si vyslechla vaše poznámky a pokusím se zhrnout i jednotlivá témata, která se tady projednávala. K otázce financování máme 500 milionů eur podle návrhu komise, jak eh, řekla kolegyně, členské státy také musí přispět a na období 2019 až 2020 to mají být 102 miliard. Musí k tomu tedy přispět členské státy také. Takže budeme, ano, potřebovat kvalitní projekty a já chápu, že je někdo znepokojen, že by se jednalo jenom o financování konkrétních členských států. Ovšem můžete si být jistí, že co bude rozhodovat, co bude důležité, to bude kvalita projektu a každý členský stát, který bude schopný předložit kvalitní projekt, tak bude financován. To je doplňkové financování. Tady se nejedná o prostředky, které by měly nahrazovat projekty, které by měly mít členské státy ve své obraně. A co se týče toho evropského financování, já vím, že výbor pro rozpočet se vyjádří jednoznačně a jasně, oni nechtějí stahovat eh, prostředky ze stávajících programů, to já velice dobře chápu. Nicméně myslím, že je nezbytné zajistit rovnováhu i v tom návrhu financování, tedy to, že některé rozpočtové linky by se mohly použít, protože jsou doplňkové a týkají se i částí, které eh, nebo jak se dotovala třeba obrana nebo určité jiné marže. Takže já bych si v první řadě vyčkala na eh, stanovisko výboru pro rozpočet i na ostatní stanovisko. Nicméně vím, že výbor pro rozpočet přijde se silným návrhem a pak tedy budeme jednat. Pak eh, možnosti zapojení malých a středních podniků, těch se to také týká, i oni by se měli zúčastňovat, to je také velice důležité. Ovšem to zeměpisné kritérium by nemělo být zeměpisným. Ta kritéria, to jsou kritéria excelentnosti, konkurenceschopnosti a kvality projektu. A já žádám jen o jednu jedinou věc, tedy aby se všechny členské státy zúčastnili. To je rozhodující pro úspěch takového druhu projektu. Já vím, že jsou tu malé střední podniky a, a podniky se středními příjmy v každém členském státu, takové, které jsou schopné využít financování podobného druhu. A pokud tyto firmy vycházejí ze svých zkušeností a splňují ta kritéria excelentnosti, tak je to možné. Ještě chci připomenout, a ostatně to řekli někteří z vás, tady jde o to, abychom byli efektivní. Efektivita je podstatou celého projektu. A proto bych chtěla požádat všechny kolegy, aby na to mysleli Chceme konsolidovat evropský obraný průmysl, tedy průmysl, který by měl být absolutně inovativní a účinnější. Já si tady tak zběžně procházím moje poznámky a snažím se zareagovat na všechny řečníky ale abych tu nebyla jak Ježíšek a odpovídala na všechna vánoční přání všem, tak jenom řeknu, že ano, na to období 2019 až 2020 tam musíme nadefinovat jasné priority, to už jsem řekla. Ale je důležité, aby nám Evropská komise jasně řekla, kde jsou ty priority. Tam bychom mohli být účinnější. A na závěr Ráda bych ubezpečila, myslím, že to byl kolega Silikiotis, který řekl, že není potřeba brát prostředky z rozvojové pomoci. O to tu rozhodně nejde, to vás chci ujistit, k něčemu takovému nedojde. A myslím, že jsem tímto prošla všechny otázky, alespoň tedy ty podstatné. Většina kolegů se, myslím, vyjadřovala víceméně k podobným tématům. Rozhodně jsem ale k dispozici, já počkám na vaše pozměňovací návrhy, abychom ten původní návrh vylepšili. Já bych si tedy přála, tedy ještě jednou zopakovat, jsem všem k dispozici, můžeme projednávat ty vámi předložené pozměňovací návrhy a je důležité, aby měl parlament velice silné stanovisko, abychom mohli co nejkvalitněji jednat s radou, protože tam budou určitě panovat uh, velké rozdíly mezi radou a námi. A když budeme velice silnou pozici eh, v rámci našeho stanoviska, tak se nám bude mnohem lépe vyjednávat. Ještě jednou vám všem děkuji. Já vám děkuji a chtěl bych ukončit naši diskuzi. Mám tu ještě několik připomínek. V první řadě lhůta pro předkládání pozměvacích návrhů 30. listopadu v poledne. Takže poledne 30. listopadu 2017. Projednání pozměňovacích návrhů 11. ledna 2018. Veřejné slyšení 22. ledna 2018 a hlasování na výboru ITRE počítáme s tím 21. února příštího roku a hlasování na plénu to pak bude podle toho vlastně, co budeme mít do té doby zpracováno. A má ještě k tomuto tématu někdo nějaké další připomínky? Pokud tomu tak není, tak v úterý 28. listopadu začneme v 9 hodin. Bude to uzavřené jednání a v 10 hodin začneme s hlasováním toho rozsáhlého balíčku, takže se na to prosím připravte a přeji vám pěkný večer. Děkuji.